Uh, well, good morning, everybody. We've just, um, I just heard the news. Dobré jitro. Já jsem právě slyšel zprávu, že pan Arias je teprve na cestě a pan Šváb bude vystupovat na jeho místě. Já přeji všem dobré jitro, začínáme o kapku později a v 9.45 začne velké hlasování. A právě proto chci nyní zahájit Eh, diskusi o důležité zprávě, což je integrovaný trh eh, pro doručování balíků. A toto je naše reakce na strategickou zprávu komise, která vedla k velkým diskusím týkající se důvěry spotřebitelů v elektronický obchod. A také jsme E, o tomto diskutovali v pracovní skupině pod vedením pana Ariase. Právě proto je důležité, že jsme zpracovali e, reakci na tento návrh, který, což může být potom také dalším základem pro další diskuse. Máme tady paní Sehnalovou mezi námi, která je také stínovou zpravodajkou, která také pracuje na e-callu. Je tady paní Kreutzmann a pan Bílan tady zatím není. Já budu hovořit na jeho místě. A dále ještě hledám další kolegy vy ho zastupujete za komisi, ano, takže se také něco dozvíme z DG Markt. Já tedy předám slovo Andreasu Švábovi, který bude hovořit jménem zpravodaje a který nás také seznámí se 16 pozňovacími návrhy. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel o chvilku později, ale já musím říci, že nyní zahajujeme naši schůzi podstatně dříve než ostatní výbory, například ekonomický výbor, ten vůbec ještě nezačal a také eh, já doufám, že nyní dospějeme k dobrému kompromisu a za třetí také musím bohužel říci, že Pablo Arias, který angažovaně pracoval na tomto tématu, bohužel eh, má ještě dodatečné zranění a je v Madridu a je ošetřován a je to po operaci kolena, která nebyla úplně zdařila. A nyní se dostaneme k detailu eh, této zprávy z vlastní iniciativy, která se týká integrovaného trhu doručování balíku. Náš zpravodaj je velice spokojen s dobrou spoluprací s stínovými zpravodaji a také eh, s tím, že se shodl shodli na hlavních rysech tohoto návrhu. My jsme při obecném výměně návrhu ke konci září již viděli, že většina pozňovacích návrhů jsou pozitivní a zlepšují téma a také je srdečně vítá. Také děkuje paní Sehnalové, paní Rüle a panu Kreuzmanovi a panu Trial a ještě dalším kolegům. Já doufám, že pan Triafarfilidis se vrátí, protože my dále také musíme pracovat na směrnici o ochraně spotřebitelů. Já chci zdůraznit následující věci za prvé. Je tady celá řada návrhů, které se zaměřují na zlepšení pracovních podmínek na tomto trhu. Paní Rüle a paní Gebhardt také vědí, že na toto se zaměřují média v Německu. Pan Arias také zdůrazňuje, že chceme zlepšit a e, pracovní podmínky tak, aby odpovídali zákonníkům práce, tak, aby byla veškerá pracovní pravidla zachována, ale tématem současného návrhu je dosažení integrovaného trhu doručování balíku pro růst ekonomiky. A právě proto bychom se měli zaměřit především na to, tuto záležitost, ale nechceme tím snížit žádné aspekty týkající se spravedlivých pracovních podmínek. Za druhé, pan Arias také poznamenal, že na srovnatelných webových stránkách jsou různé pozměňovací návrhy o nesouhlasí s tím, aby se u osmnáctky také dodal ještě další podnázev. On souhlasí s obecným návrhem, ale také souhlasí s návrhy 19 a 47. A za třetí je tady celá eh, řada aspektů týkající se důvěry v elektronický obchod v EU. Pan Arias většinou s těmito návrhy v této oblasti souhlasil. On také navrh, toto navrhoval v minulosti. Návrh 16, který Eh, nahrazuje minulé kompromisy, doufá, že může být tedy zachován a doufáme, že zde bude zachována stejná atmosféra důvěry. A potom také vítá závěrem eh, návrhy pana de Campose, a také eh, pozňovací návrhy předložené panem Bílanem a panem Krojcmanem. On tak také hovoří tady o mém pozňovacím návrhy 54 a pan eh, Arias ještě jednou zdůrazňuje, že rád spolupracoval se všemi kolegy a omlouvá se za svou dnešní nepřítomnost. Uh, well, thank you. Um, give our best wishes to Mr. Arias because I know he's been um, hobbling around for quite a few months with his knee, so I hope he will get it definitively fixed. Um, Mrs. Senelova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se budu muset hned bezprostředně po svém příspěvku přesunout na výbor eh, TRAN právě s ohledem na projednávání zprávy e-call. Eh, nicméně zpět tedy eh, k doručování, k doručování zásilek jak už jsem avizovala v, v předchozích výměnách názorů, eh, pan zpravodaj eh, podle nás předložil kvalitní základ, takže v našich pozměňujících návrzích jsme se zaměřili spíše na zpracování některých eh, důležitých témat, které podle našeho názoru zasluhují spíše více pozornosti než na změny v tom návrhu samotném. Já zmíním několik okruhů, kterých se týkají naše pozměňující návrhy. První z nich se týká Eh, v podstatě evropské značky důvěry pro elektronický obchod, protože tady vidíme velký potenciál a možnou přidanou hodnotu jak pro spotřebitele, eh, tak obchodníky měl by znamenat garanci kvality, transparentnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb a umožnila by spotřebitelům vybírat na základě ověřených informací, eh, ale také by zvýšila jejich důvěru v doručování a nakupování na internetu Udělování této značky by mělo být podmíněno respektováním příslušné legislativy a kodexů chování. Její zakotvení, rozsah a minimální standardy by měla na základě podrobné analýzy navrhnout Evropská komise, stejně jako například to, kdo by měl provádět akreditaci a udělování, zda orgán Evropské unie nebo orgány členských států na vnitrostátní úrovni. E, další okruh Eh, s ohledem na zájmy spotřebitelů se domnívám, že eh, součástí standardního souboru informací o objednávce, eh, které obchodník zabývající se internetovým maloobchodem poskytuje zákazníkovi, by mělo být sledování a dohledávání zásilek. V současné době dochází k překódování těchto zásilek jednotlivými operátory, eh, což zákazníkovi jejich průběžné sledování a dohledání prakticky znemožňuje a to samozřejmě negativně ovlivňuje i způsob doručení. Eh, třetím okruhem, eh, a myslím, že to eh, padlo i v těch původních diskuzích, je otázka zlepšení zeměpisného pokrytí a dostupnosti univerzální služby doručování balíků ve venkovských a vzdálených oblastech, kde se stále spotřebitelé setkávají s nedostatky. Další okruh, byla o tom částečně řeč, srovnávací internetové portály. To je další téma. Tyto portály využívá stále více spotřebitelů k porovnání cen eh, způsobů nebo podmínek doručení výrobků nebo služeb. Eh, podle šetření neposkytují v současné době spotřebitelům eh, vždy transparentní, přesné a úplné informace. Aby byly tyto portály prospěšné jak spotřebitelům, tak i podnikům, musí být nepochybně transparentní, spolehlivé a řízeny provozně nezávislým způsobem Poslední, ale rozhodně ne co do významu, eh, je i otázka, kterou jsem avizovala při našich dřívějších diskuzích, a to je eh, podmínka vytvoření integrovaného jednotného trhu eh, doručování zásilek, která musí zohledňovat i podmínky zaměstnanců a sociální aspekty. Základním předpokladem pro kvalitní doručovací služby je zajištění odpovědných pracovních podmínek v odvětví doručovacích služeb a já určitě vítám i to, že tento názor podle předložených pozměňujících návrhů zastávají i kolegové eh, z jiných eh, politických skupin. Eh, odvětví doručovacích služeb v současné době je stále více provázeno fenomény typu zneužívání statutu samostatně výdělečných osob, eh, využívání opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou a částečných pracovních úvazků s nejistými smlouvami či masivním využíváním subdodavatelských služeb ale i nadměrnou pracovní zátěží, eh, které jsou jen těžko slučitelné se spravedlivými a důstojnými pracovními a platovými podmínkami a do značné míry také negativně ovlivňují kvalitu doručování zaručení kvalitních pracovních míst, zajištění odborné přípravy a celoživotního eh, vzdělávání zaměstnanců a potírání nezákonného zaměstnávání proto musí být nezbytnou součástí iniciativ k vytvoření integrovaného vnitřního trhu doručování zásilek. To jsou ty základní okruhy, kterých se dotýkají naše pozměňující návrhy. Eh, já se budu těšit na spolupráci s panem zpravodajem a věřím, eh, že se nám podaří najít způsob, jak tyto oblasti zapracovat do na, eh, do, do zprávy. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Pan Kreuzmann. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já mám jenom několik posňovacích návrhů, které jsem předložil, protože jsem spokojen s návrhem pana Ariase. My všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme transparentní informace o doručovacích službách, což je výhodou pro spotřebitele. Také musí být v budoucnosti jednodušší porovnávat na internetu různé nabídky. My potřebujeme zlepšit kvalitu doručovacích služeb a já se domnívám, že na tom by měla pracovat komise spolu s e, organizacemi pro spotřebitele. A také vidíme náklady a snižování nákladů což znamená například, to je u Amazonu, u dalších velkých provozovatelů ale e, doručovací náklady příliš neklesají. Je důležité, abychom také umožnili slučování e, menších dodavatelů tak, aby mohli využívat rabaty. Já také <clears throat> vidím, že by bylo možné zvýšit efektivitu tak, že by někteří doručovatele využívali společnou infrastrukturu. O tom by měla diskutovat komise, když bude slučovat doručovací služby na evropské úrovni. Chci ještě upozornit na dvě věci, které podle mě přispějí k efektivitě. To je za prvé e, e, obční evropské kupní právo a také uvažované sjednocení DPH. Já v zásadě podporuji návrh zpravodaje týkající se e, značky důvěry na evropské úrovni, ale musí jsme potom také být opatrní, že jestliže budou všichni doručovatele a provozovatele využívat tuto značku. V této souvislosti musíme také dbát na zachování kvality a pak také musíme se zabývat sociální a ekologickou eh, přiměřeností, protože jestliže by byly zde příliš vysoké nároky, pak by to bylo na menší provozovatele příliš mnoho. A pak také se tady hovořilo o médiích. Nikdo nechce podporovat nedůstojnou práci a také nechceme podporovat eh, nezákonné zaměstnávání. A já chci ještě jednou také zdůraznit, že nezákonná zaměstnanost by měla být také eh, trestána. A ale musíme vycházet z toho a vědět, že toto připadá v úvahu jenom u některých provozovatelů, ne v celém sektoru. Děkuji vám, pane Kreutzmane, a nyní Heidi Rühle. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji. Já se domnívám, že opravdu vykonal skvělou práci a my s jeho návrhy nemáme žádné problémy. Já mám otázku na pana Krojcmana. Jeho návrh, to je pozměvací návrh 17, je vlastně dobrý. Stanovit indikátory, tedy ukazatele pro kvalitu kvalitu eh, doručovací služeb. Nevím, proč to má dělat jenom komise a eh, organizace pro ochranu spotřebitelů. Tady bychom mohli také zapojit odbory, protože pak bychom mohli mnohé vyřešit a také bychom nemuseli jít v budoucnosti tak do detailu. Ano, je pravdou, že když budeme eh, předkládat hodně pozměňovacích návrhů k pracovním podmínkám, potom zpráva se bude vyvíjet úplně jiným směrem. A potom eh, tady vzniká otázka, proč výbor pro zaměstnanost zde není činný, protože vlastně by to spadalo je do jeho kompetence. Ale vyzývat eh, komisi, aby vypracovala ukazatele pro kvalitu po, eh, doručovacích služeb, tak ano, to je správná věc, ale do toho by také měli mít co mluvit odbory. Děkuji, paní Gebhardt. Tu vidím, že chce slovo ještě někdo jiný. Antonio také se chce vyjádřit k vlastním návrhům pozměňovacím někdo jiný ještě, takže Evelyn Gebhardt jako první. Ano, děkuji. Skutečně mám společně spoustu pozměňovacích návrhů, předložila jsem je spolu s kolegyní Olou Sehnalovou. A e, právě se to týká o něch pracovních podmínek a e, tomu, e, na čem se teď pracuje. To nejsou jenom nějaké výtky bezpředmětné, pane Kreutzmane, ale jsou to témata, která odbory a eh, jiné organizace nám eh, předali. A víme velmi dobře, jak eh, se v těchto oblastech pracuje částečně, protože konkurenční tlak je obrovský mezi podniky a mm, já si nemyslím, že toto by se mělo dít na úkor zaměstnanců a zaměstnankyň. Přitom bychom neměli zapomínat na to, že vedle internetového obchodu Eh, tady pořád máme ještě spoustu malých a středních podniků, obchodů, které také chtějí přežít a které jsou vystaveny této neférové soutěži ehm, s ehm, o němi špatnými pracovními podmínkami. A eh, ty nebudou moci jako podniky obstát právě proto, že svým ehm, zaměstnancům a zaměstnankyním nemohou řádně zaplatit a chtějí s nimi také řádně zacházet. A já si myslím, že to je celkový komplex e, věcí, které bychom neměli v této souvislosti zapomenout a proto jsme předložili tyto pozměňovací návrhy, aby e, toto v právě v zapomnění neupadlo. Myslím si, že tento návrh s pozměňovacím návrhem, tedy návrh 17, e, tady nechci um, dělat něco předtím, než to udělá Olga, protože je naší stínovou zpravodajkou ale s tím, co doplní paní Rule, to celé má smysl Ovšem, ehm, to, ehm, nej, to pak ty, ty předlo, pozměňovací návrhy, které jsme předložili, tímto nebudou mm, eh, tedy nevhodné. Děkuji. Celý postup trochu osvětlil. Děkuji, eh, eh, pane Šváb, pane Antonio de Campos. Děkuji, děkuji, Malkome. Já sám jsem předložil deset pozměňovacích návrhů a proto, abych se snažil vylepšit určité oblasti ve zprávě ve světle diskuze, která proběhla v pracovní skupině o elektronickém obchodování. Jsem rád, že některé byly reflektovány a také jsem rád, že jak to vypadá, panuje zde určitý konsensus, pokud jde o sociální aspekty. A pokud jde o význam toho, že bychom neměli tady připustit žádnou formu dumpingu. Je to pro nás příležitost tady, abychom bojovali proti ekonomické krizi v Evropské unii a měli bychom tedy mm, posilovat důvěru spotřebitelů, protože ta je tady klíčová. Proto potřebujeme i inovovat na trhu. Eh, dodávání balíků, zásilek, eh, levnější mm, službu tak, aby spotřebitelé se v tomto návrhu našli. Já myslím, že i komise by měla se snažit podporovat vytváření elektronických portálů, aby bylo možné si porovnávat produkty různých firm, aby to bylo jasné, k dispozici v různých jazycích a aby se mohli spotřebitelé informovaně rozhodovat a zvážit veškeré detaily dané služby a ceny za služby. Doufáme, že tato zpráva bude obohacena díky příspěvkům různých poslanců a poslankyň a chtěli bychom poděkovat panu Ariasovi za práci a děkuji všem stínovým také. Děkuji, výborně. Ještě někdo chce přispět do diskuze? Ne, dobře. Takže e, a Komise, prosím, zapomněl jsem, omlouvám se, jestli se můžete představit a rádi si vyslechneme i vaše názory k pozměňovacím návrhům a potom dám slovo Andrasovi Švábovi, který pohovoří za zpravodaje. Děkuji, já jsem Demik, jsem zástupce ředitele eh, oddělení DG Markt a máme na starosti tedy poštovní služby. Chci poděkovat eh, zde poslancům, kteří dnes eh, vstoupili v diskuzi. Děkuji za cené připomínky a já bych se omezil pouze na pár připomínek. Možná za prvé mm, vás chci informovat o harmonogramu. Oznámili jsme, že předložíme cestovní mapu a akční plán Eh, který se bude týkat eh, finalizace jednotného trhu mm, pro dodávání zásilek. Doufáme, že kolegium přijme tuto cestovní mapu brzy. A to znamená do konce tohoto roku, tedy to je pro nás brzo. Takže doufáme, že v příštích týdnech budete informováni o krocích eh, podle cestovní mapy a eh, bude to tedy kolem Vánoc. V cestovní mapě především eh, jsme zakomponovali cíl, o který tady jde. Za prvé transparentnost, informovanost všech aktérů v tom řetězci. To se týká eh, maloobchodníků, eh, operátorů poštovních služeb a spotřebitelů také. A to je propojeno i mm, s tou diskusí o těch eh, trust marks, o těch označení důvěry. To také bude v tom našem akčním plánu a to je hodně propojeno právě s dodáváním Mm, s těmi požadavky, které se týkají elektronického obchodování. Dále mm, bychom velice rádi i e, podpořili i e, tu dostupnost různých řešení e, dodávání zásilek. To je propojeno i s interoperabilitou toho, že chceme vytvářet interfejsy a nakonec ve finále, pokud bude existovat více platform, kde v podstatě Eh, si každý eh, najde tu informaci, no tak to přece bude znamenat potom větší efektivitu a lepší využívání. Eh, bude to znamenat kons- lepší konsolidaci těch malých objemů a tím se zvýší efektivita díky té konsolidaci a doufáme, že potom vyřešíme i ten problém sociálního dumpingu, jak jsme slyšeli i komise souhlasí s tím, že by nemělo dojít ke zhoršení pracovních podmínek v poštovním sektoru. Pracovní podmínky by se měly dodržovat tak, jak byly dohodnuty na úrovni legislativy a právních jednání a zde sociální partnery mají svoji roli, především odborové svazy. Takže o tom také v akčním plánu hovoříme. Tam také tuto sociální dimenzi zmiňujeme. A potom hlavní cíl je i e, zlepšení mechanismu podávání stížností a možnosti tedy opravných prostředků, protože přece tady jde o spotřebitele hlavně na tomto trhu, takže se tomuto musíme věnovat. To jsou tedy připomínky za komisi a samozřejmě, jak jsme již slyšeli v úvodu, nenavrhneme evropskou legislativu žádnou teď v této fázi. Nebudeme navrhovat legislativní akty. Děkuji. Děkuji, pane Tomiku. A já vím, že jste tady již byl, já jsem vás nepoznal, omlouvám se za to. A takže e, cestovní mapa, to je určitě důležitá informace pro zpravodaje a vzhledem k harmonogramu, tak my 27. 28. listopadu se budeme zabývat pozměňovacími návrhy a pokud již do té doby budeme mít cestovní mapu, tak určitě stínoví zpravodajové e, to využijí a i předloží určité kompromisní návrhy navázané na tu cestovní mapu. A možná, kdyby se to nějak dalo časově sladit, to by bylo dobré protože chceme, aby ta zpráva byla co možno nejvíce aktuální. A to je tedy na zpravodaji a na stínových zpravodajích, aby to rozhodli. A 16. 17. prosince to je eh, hlasování a potom lednová plenárka. A protože ale nejde o legislativní akt, tak jsme tady flexibilní. Je to tedy na zpravodaj, eh, zdali se bude chtět ještě více zabývat tou cestovní mapou. Každopádně, pane Švábe, chcete E, zareagovat na to, co jste slyšel. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Jenom s vámi souhlasím, ano, že nám jde o to, aby to prošlo co nejrychleji a budeme čekat tedy na e, dokumenty komise. Chceme, aby ta zpráva byla co nejvíce aktuální. A ještě bych chtěl poděkovat kolegům, kteří si vzali slovo a slibuji jim, že vše předám kolegovi Pavlo Ariasovi a určitě, až se vrátí ze Španělska, tak určitě eh, přijede osvěžen a plný síly, abychom mm, mohli tedy se dohodnout na kompromisech eh, v těch bodech, které jste zmínil. Zaměříme se samozřejmě na ty zásadní body této agendy. A, takže a, takže eh, a to mm, se budeme snažit tedy všechno i dořešit do eh, období Vánoc. Děkuji. Eh, takže měli bychom eh, začít s hlasováním 9.45, takže pokud si chcete dát kávu, tak prosím, ale ne moc daleko, protože chci začít skutečně přesně v 9.45. Máme hodně co prohlasovat do 11.15.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

Uh, sorry to be a bit late, but we had one or two... Omlouvám se, že začínáme později, ale měli jsme tady několik věcí, které se týkaly jedné ze zpráv, které jsme probírali. Jsem rád, že jste se dostavili v tak hojném počtu a já bych vám dále chtěl sdělit, že Vím, že celá řada kolegů je zapojena do iniciativy komise o měsíci pro jednotný trh. Dostal jsem dopis od komisaře Barniera, který hovoří o tom, že 6500 lidí také sledovalo různé debaty online a také více než 5000 lidí navštívilo příslušné webové platformy a také předly předloženy různé pozňovací návrhy. A já bych tento tímto chtěl poděkovat eh, všem kolegům, kteří na této akci pracovali a také děkuji za účast v live chatech. Takže vám chci srdečně za to poděkovat. Toto bylo opravdu skvělé a toho to si pan komisař Barnier vysoce váží. A nyní se dostáváme k hlasování dnes dopoledne. Nejdříve musíme formálně hlasovat o vyjednávacím mandátu pro některé body a také musíme formálně schválit určitá stanoviska. Nejdříve Tady máme balíček o bezpečnosti eh, spotřebních výrobků a také dozor na trhem. A já navrhuji, abych o tom hlasovali společně unblock. Já také vím, že mandát byl také diskutován s tínovými zpravodaji a také byly zpracovány různé studie. A nyní dávám slovo s paní zpravodajce, paní Šaldo Moze, aby nás seznámila se stavem vyjednávání a potom budeme hlasovat o mandátu pro paní Šaldo Móze. A máš slovo. Děkuji. Myslím si, že opravdu stojí za to eh, požádat o mandát k zahájení třístranných jednání, protože zpráva byla většinově podpořena. A také si myslím, že můžeme dospět k pozitivním výsledkům v průběhu jednání, protože Rada také usiluje o pozitivní výsledky pro spotřebitele. My jsme také diskutovali o tom, zdali či jinak v průběhu hlasování jsme také hlasovali o bezpečnostní značce. A v souvislosti s tím si myslím, že stojí za to vyžádat si studii dopadu a já bych také se chtěla dozvědět více o dopadech této věci. A my potřebujeme také v té, k této věci mandát. My budeme také sbírat informace o dalších záležitostech, což jsou například požadavky na eh, ekonomické subjekty, ale pouze se bude rozhodovat o bezpečnostní značce. Já také žádám o mandát, protože si myslím, že jednání stojí za to a budeme potom také dávat pravidelně zprávy výboru o vývoji situace a budeme také diskutovat různá stanoviska. Já doufám, že nás podpoříte a opravdu sto, stojí za to, protože zpráva byla většinově podpořena. Již také bylo zadáno vypracování několika studií a nyní pan Kreuzmann. My nemáme nic proti jednání, ale my chceme opravdu vypracování studie dopadu je tady se to týká různých věcí, to je například to made in, tak, abychom měli studii dopadu, co znamená made in pro malé a střední podniky. A také bychom chtěli tedy dodat, že Potřebujeme tyto studie tak, abychom znali dopady na obě dvě oblasti. Takže komise již plac, pracuje na hodnocení dopadu na EU plus safety mark. To také potřebuje paní Šaldemoza. A potom, pokud se týče made in, to jsou otázky původu, tak tady také žádáme studii dopadu, tak aby komise vyhodnotila svůj vlastní návrh. Tak aby se také zabývali dopadem na malé střední podniky. Jestliže se ukáže, nemáme dostatek údajů, tak budeme informovat stínové zpravodaje. protože opravdu nemá smysl doplikovat práci, kterou komise již vykonala. A komise také ještě dodá nám dodatečné materiály, které zastí, zasi, zašleme stínovým zpravodajům. A potom se musí vyjednávací tým, zdali bude potřebovat ještě další informace v průběhu vývoje a mohu vás tedy vyzvat k hlasování. Myslím si, že můžeme hlasovat elektronicky. Jestliže hlasujete pro, proti či zdržíte se, zdali dostane tým mandát, tak nyní zahajuji hlasování. Paní Prendegast má starosti se svojí hlasovací kartou, která zůstala někde v Irsku. Takže 33 pro, nikdo není proti, takže máte mandát. Takže prosím, a my nyní musíme potvrdit vyjednanou stanovisko. Paní Rojtová, prosím, máte slovo. Nej... Mně tady nefunguje to hlasovací zařízení. Ani. das Abstimmung. Takže my se na to podíváme tak, aby to dobře fungovalo. A nyní přejdeme k výsledkům trialogu. Včera dopoledne jsme byli seznámeni s programem pro spotřebitele 2014 až 2020. Pan kolega Rošford tady dnes není a pro všechny ostatní, eh, všem ostatním chci říci, že jsme dospěli k uspokojenému výsledku a ke kompromisu s komisí. A nyní máme také rozpočtovou obálku pro veškeré aspekty v tomto programu. Já jsem také rád jménem pana Rošfora a já jako šéf vyjednavacího týmu vás žádám o schválení. A jde o to, že důležité bylo, že parlament dostal také právo přeskumu cílů programu a také toho, jak byl program prováděn a zpravován, tak abychom dospěli k, prů, k přeskumu v polovině období. To byly ty dvě věci. Chce se vyjádřit ještě některý ze stínových zpravodajů? Není tomu tak, takže nyní budeme hlasovat elektronicky, budeme hlasovat o tom, že budeme, že formálně schválíme výsledek e, smírčího vyjednávacího postupu. Takže paní Rojtová nadále ještě bojuje se svým hlasovacím zařízením. Už to funguje, paní Rojtová? Ano, končím hlasování. Takže 31 pro, 2 se zdrželi. Takže 31 opravuje se pan předseda. A nyní se dostáváme k balíčku paní Rojtové a to je, budeme hlasovat celkově o všech příslušných bodem. A paní Rojtová nás může také ještě seznámit s kompromisem, ke kterým jsme dospěli, tak aby si parlament zachoval své výsady při jednání. Paní Rojtová, prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla především poděkovat za eh, pomoc a obrovskou trpělivost a vstřícnost eh, všech stínových zpravodajů a také eh, předsednictva sekretariátu našeho výboru, protože to byl opravdu velmi dlouhý proces, během kterého nad rámec toho, co je vlastně obsahem implementace Good Package, když se tak nazvu, ten náš balíček, vznikla obrovská diskuze mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem o účasti a úloze nejdříve Rady a posléze Evropské Evropského parlamentu v rámci tzv. komitologických výborů. Výsledkem je eh, dohoda, podle které eh, my můžeme dnes hlasovat o tom balíčku s tím, že na plenárním zasedání bych eh, seznámila nebo bych přečetla prohlášení Evropského parlamentu, které by mělo být potom ve věstníku. A na základě tohoto prohlášení, kdy se odkazujeme na bodu 15 rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a komisí, bude vlastně petrifikováno nebo zakotveno definitivně to, že pokud jde o implementaci na komitologických výborech, to je věcí Evropské komise. Ale pokud tyto výbory, které se sestávají ze specialitů a expertů, eh, se budou zabývat jinými otázkami, potom to má tato, tyto výbory jiný formát a u takovéhoto formátu Evropský parlament má být přítomen a má mít veškeré podklady a má být ovšem informován. To je meritum toho velkého sporu mezi institucemi, který trval rok a půl. Eh, budeme hlasovat eh, potom i později ještě o desáté směrnici. Bohužel musíme pošem počkat na, na, na stanovisko Jury, takže pravděpodobně o něm budeme pak hlasovat zvlášť v, na konci listopadu. Já myslím, že to je vše a děkuji za to, že jsme u konce tohoto strašného procesu.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 jsme za, za, zachovali naše výsady, které se týkají také záležitostí, které jsou mimo rámec prováděcích aktů. A nebylo vůbec jasné ze schůze a právě proto jsme požadovali, aby byl zachován tento pozměňovací návrh. My jsme se domnívali, že toto je rozumné takto postup. To znamená, že jsme zachovali výsady parlamentu v této oblasti. A já nyní mohu vás požádat, abychom hlasovali o celém balíčku, včetně tohoto prohlášení elektronicky. Zdá se, že máme o jednoho socialistu navíc. Prosím, můžete vytáhnout svoji kartičku? Ano, je to v pořádku. Takže končím hlasování. Takže 33 pro, nikdo nebyl proti. Děkuji Zuzaně Rojtové za velice dlouhé vyjednávání v průběhu, kterého byla velice trpělivá. A nyní se dostáváme ke klasickému hlasování. První hlasování se týká stanoviska paní Koraca Bild, eh, což se týká potravinové krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich kontrola. Chcete se ještě vyjádřit před hlasováním? Děkuji. Já chci všem poděkovat za dobrou spolupráci a já také doufám, že všichni budou spokojeni s dosaženým kompromisem. Děkuji. Takže budeme přímo nyní hlasovat, začneme hlasovat, takže jednička, kdo je pro, proti, zamítnuto, dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis jedna pro, pro, pro, takže raději to elektronicky také prověříme, kompromis jedna, má SN, SAD má o jeden hlas navíc. Můžete prosím někdo kartičku vyndat? Takže končím hlasování. To je schváleno 17 pro 15 proti. 3 a 5 padají, takže pozměňovací na 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, Promiňte, omlouvá se pan předseda. Sedmička, tady o té se má hlasovat. Okay. No, I don't have. Yeah, you can do it. Okay. Fine. Sorry, I had the wrong voting list apparently. Já se omlouvám, měl jsem eh, nesprávný hlasovací seznam. U sedmičky máme eh, hlasování po částech, takže první část sedmičky pro. Pr- Můžeme, prosím, ještě zahájit hlasování, takže budeme hlasovat elektronicky o části 1 sedmičky. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 ku 5 15. Potom druhá část. A tím pádem druhá část padá. Potom šestka s ústním pozňovacím návrhem pro, proti, schváleno. Osmička pro, proti, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. 11 jako doplněk, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. A nyní přecházíme k závěrečnému hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. Schváleno 29 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Děkuji vám paní Korace Byl, děkuji srdečně. A nyní přecházíme ke stanovisku paní Bastos pro právní výbor. Máme zde stanovisko týkající se právních předpisů o ochranných známkách. Takže první hlasovací seznam se týká návrhu směrnice Evropského parlamentu. Takže článek 3. Kdo je pro, proti schváleno. Nyní pozměňovací návrh 17 jako doplněk schváleno, nyní pětka, pro, proti, zdrželi se schváleno, šest, paní Bastos pro, proti, schváleno. Pa, eh, Pane předsedo, jedná se o směrnici nebo o nařízení? Ano, já jsem říkal, že nejdříve se jedná o směrnici, kterou se budeme zabývat. We're, we're voting on... Uh, did you want to start again? I'm sorry. Tak, začneme znovu. Já jsem jenom e, trošku zneklidněn, když jste říkal, že chci hlasovat o pozměňovací návrhu 9, protože tady na mém seznamu žádná devítka není. Tak 19 asi. 19. I didn't think I said nine, no, actually. No, I Asi nemyslím, že jsem řekl 9. I said six, I think. Tak dobře, promiňte, to je trošku eh, zmatené. Máme tady dvě stanoviska, takže to kratší vezmeme první. A to je směrnice směrnice Evropského parlamentu a rady eh, o um, aproximaci e, pravidel, o recast um, a um, právě předpisů členských států o ochranných známkách. Hmm, takže článek 3, odstavec 1, bod B. Hmm, dobře, tak nejprve projdeme první pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti přijat 17, eh, to je doplně, kdo je pro, proti, přijato pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, přijato 6, pro, proti, přijato pozměňovací návrh 18, pan Pančery, pro, proti, zdrželi se přijato 19, eh, pan, pan Engstrom, kdo je pro, proti, eh, zamítnuto, pozměňovací návrh 20, odděleným hlasováním, paní Bastels. Pane předsedo, pan předseda bylo řečeno, že naše skupina je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Vy jste proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Chceme hlasovat o jiné části bez ústního pozměňovacího návrhu. Dobře, takže původní Takže ten ústní pozměňovací návrh pověze doplněním. Dobře. Takže teď tady máme eh, dva eh, pro, tři byly proti, dovolte mi prosím, abych udělal k tomuto krátkou poznámku. My nejsme proti, pokud se správně informování. Obsah tohoto ústního pozměňovacího návrhu eh, z procedurálních důvodů, protože eh, tady je v sázce kompromis, my musíme být proti tomu. Jen abych to celé vyjasnil, protože jsem si vyměnil názory s liberály, kteří nepochopili, proč jsme byli proti tomu. My bychom byli ochotni hlasovat, ale museli bychom, se dopracovat k kompromisu a já jsem slyšel od svých poradců, že bychom museli být proti tomuto ústního pozměňovacímu návrhu. Můžete to potvrdit? Který kompromis? To není kompromisní návrh, to je... Tady nejde o kompromisní návrh. To je spíše oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu paní Bastos. A to 20, takže to není kompromis. Paní eh, Návrh pana Kreutzmana je ústní pozměňovací návrh a já jsem pochopil, že zpravodaj tady není pro. Ehm, jak jsem pochopil, jde o první část a pak máme druhou část a ehm, tady jsou také prvky z tohoto ústního pozměňovacího návrhu, nebo ne? Aha, tak to jsou jenom ta potržená slova. Senhor Presidente. Pane předsedo, v um, EPP by si přála, abychom hlasovali o původní pozměňovacím návrhu. Dobře, ústní pozměňovací návrh nebude předmětem, takže teď budeme hlasovat bez ústního pozměňovacího návrhu o první části. Ano, to je naše stanovisko, děkuji. Takže teď budeme hlasovat o první části bez ústního pozměňovacího návrhu. Bez něho. The original text. Původní text, váš původní um, návrh, jinými slovy. Takže bez ústní části. Děkuji, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je přijato. A teď um, přejdeme k druhé části tak jak ta zde byla předložena, protože tady není toho součástí ústní pozměňovací návrh, kdo je pro druhou část. Je to ústní pozměňovací návrh nebo ne? Co jsou ta potržená slova? Můžete mi to vysvětlit? Thank you. Right, okay. Dobře, takže musíme hlasovat o druhé části. Druhá část, mm, tam jsou ona podtržená slova, která se zmiňovaly, kdo je pro druhou část, kdo je pro, přijato také. Dobře, a teď mm, pozměňovací návrh číslo 21, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Je tady poznámka, která říká, že část tohoto pozměňovacího návrhu byla stažena, takže 23. na vašem hlasovacím seznamu, kdo je pro, proti, myslím, že to musíme ověřit. Bude to těsné. 23. Uzavírám hlasování a bylo to přijato 18 k 14. Pozměňovací návrh 7. Návrh paní Bastos. Kdo je pro? Proti? Bylo to přijato. Tak to byl doplněk. To bych měl jasně říct. A pak tu máme taky jako doplněk pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jako doplněk pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti přijato. 26. Pro? Proti? Zamítnuto. Osmička. Pro? Proti? Přijato. 9. Pro? Proti? Přijato. 27 a 28 odpadají. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? proti, přijato 30 eh, pro, proti, přijato 31 pro, proti, zamítnuto. 32. Poslední část byla eh, stažena, kdo je pro, 32, proti, přijato. 33 pro, proti, Ověříme. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Paní Prendegás je proti, takže to bylo zamítnuto. A teď hlasujeme o 34. Kdo je pro? Proti? A zase myslím, musíme ověřit, 34 ověříme. Uzavírám hlasování. to jedním hlasem. Tak a teď přejdeme k 35. 35, kdo je pro? Myslím, že zase musíme eh, ověřit, mohlo by to být těsné. 30, tak ještě já musím hlasovat. Dobře, 32 hlasuje, uzavírám hlasování. Bylo to přijato 16 hlasy a 14 proti. Eh, dva se zdrželi. 36 odpadá. A teď k úvodnímu textu. Pozměňovací návrhy 10 a 11 byly přijaty, automaticky pozměňovací návrh 12. Myslím, že tady není nic, co bychom měli, o čem bychom měli hlasovat, protože všechny ostatní vodní texty byly automaticky přijaty, pozměňovací návrh 12. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Přijato. Takže pokud jsem schopen to přehlédnout, tak paní Bastos ta souhlasila s ostatními úvodními texty, které jsme automaticky přijali, takže teď můžeme přejít k konečnému hlasování. Eh, zahají hlasování. Konečné stanovisko paní Bastos. Prosím, pospěšte si s hlasováním, to by bylo určitě dobré. 33 kartiček um, a sice bylo přijato, 32 hlasů, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Děkuji vám velice a děkuji paní Bastos za její práci. A teď přejdeme k druhé vaší zprávě. A to je zpráva o návrhu um, nařízení Evropského parlamentu a rady a sice jde o obchodní značku. Ano, ochranná známka společenství. E, začneme s pozměňovacím návrhem 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Pro, proti, přijato. 24. Kdo je pro, proti, zamítnuto. Stejný text. Takže hlasujeme o první části původního textu. Kdo je pro? Proti? Přijato. A pak druhé části pro? Proti? Přijato taky. Pozměňovací návrh 26 pro? Proti? Zamítnut. 27. Eh, kdo je pro? Kdo je prosím pro? Můžeme ověřit. 27. Zavírám hlasování. Přijato. 15 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. Tak 15 eh, pro. Paní Brendegás je proti. Well, I know, but there's a... Uh, can we just check? Můžeme prosím ověřit um, čísla počty SD. Bylo by to jednodušší, kdyby hlasovala tady paní kolegyně, pokud by vám to nevadilo. Můžete prosím vložit kartičku? Můžete hlasovat? Vy musíte hlasovat. Myslím, že musíme zopakovat hlasování. Můžeme prosím zopakovat hlasování. Paní Beně bude hlasovat SD.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 Bylo to ověřeno dvakrát pan Diaz Demera. Ten hlasuje z EPP, ale nemá kartičku hlasovací. Pane předsedo, já nemám kartičku a já eh, tedy hlasuji z EPP a prosím, vezměte do úvahy ruku, kterou zvedám. Takže, pane Diaz Demera, to by bylo dobré, kdybyste měl kartičku, to by mi pomohlo, ale já ji mám doma, eh, prostě, no tak to trvá potom, než se sem dostane. I'm sure, I thought that... Aha, já myslím, že eh, vám všichni eh, dole udělají však duplikáty. Pošlete někoho do kanceláře, ať vám vystaví dole duplikáty. Děkuji. Dobře, ano, dobře, pane předsedo. Takže... Mm. No. Eh, dobře, 35 lidí, takže zdá se, že to tady by šlo jeden hlas. Pan Dias, ten hlasoval pro. Paní Galpeč taky. Dobře. Pozměňovací návrh 5 odpadá 28. Eh, návrh pana Krocmana. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Ehm, návrh eh, pana Pancery pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 30. All right. Sorry, um, I was Omlouvám se, pokoušel jsem se e, tím projít rychle. E, pozměňovací návrh 5, e, o tom může být hlasováno jako o doplňku. Takže můžeme se prosím vrátit k pětce zpravodajky. Děkuji. Ne, já jsem nehlasoval o tomto. Nepřečetl jsem to celé. Řekl jsem, že to padá, ale to neodpadá, ale můžeme o tom hlasovat jako doplňku. Mluvám se. Pozměňovací návrh 5, prosím, jako doplněk. Kde pro? Proti? Jasně přijato. Teď jsme u návrhu 30. Ten odpadá, protože jsme přijali 29. Takže 31. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 32. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 6 pro? proti, zdrželi se přijat. 33 pro, proti, zdrželi se přijat. Sedmička jako doplnění. Pro, proti, přijat. A teď pozměňovací návrh 34, um, pan Krocmana. Pro, proti, zdrželi se přijat. Hej, osmička pro, proti, zdrželi se přijat. 35, ta odpadá. 36 pro. Kdo je prosím pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pana Panceriho, kdo je pro, proti, přijat. 38 pro, proti, přijato 40. Eh, pro, proti, přijato, devítka, pro, proti, přijato, 11, pro, eh, proti, přijat, 12, tak, pardon, desítka. 10, 11, 12, můžeme mm, vzít společně? 10, 11, 12 dohromady. Děkuji. Ještě jednou 10, 11, 12, všechno pozměňovací návrhy eh, pro, proti, byly přijaty. 41. Pro, proti. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale musíme ověřit. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 41. Pan Diaz Mera je, je pro. Uh, ukončuji hlasování. Přijato 20 ehm, pro, 15 eh, proti, pozměňovací návrh 43, 42 pardon, pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato 43, o to už jsme přijeli se 42. 45 teď, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 44 odpadá, 47 pro, proti, přijato, 46 odpadá, 48 a 49 hlasujeme dohromady pro, proti, jasně přijato, 50, tady nemusíme předkládat hlasování, 14 pro, proti, přijato, 50, jednička odpadá a teď máme úvodní texty, eh, pozměňovací návrh 15, úvodního textu 2, kdo je pro, proti, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, 18, 19 automaticky, pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 22, pro, proti, jasně přijat. Zaznamenal jsem, kdo se zdržel. A teď postoupíme ke konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže přijato, 30 ehm, pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. 35. 35 bylo pro, pan Diaz Temeras také. Děkuji vám velice. Gratuluji, paní Bastos. Budeme se těšit eh, na to, že budete obhajovat naše stanovisko ve výboru pro právní záležitosti. A teď můžeme přejít ke zprávě o zprávy z vlastní iniciativy, eh, Evropský akční plán, eh, čtyři aktéry, naším zpravodajem je Denis. Eh, Denis chce něco říct před samotným hlasováním? Velice stručně, pane předsedo, já si myslím, že my se Stínovými do včerejška jsme pracovali tvrdě i včere, abychom se dohodli na konsensu a já bych se chtěl mm, potom mm, podívat na odstavec 9. Tam hlasovací seznam není úplně v souladu s tím soudohodou, ale k tomu se dostaneme. Dobře, děkuji. Takže až se dostaneme k devíce, dobře, tam došlo ke změně na poslední chvíli, protože mm, tady došlo k tomu kompromisu, ale já jenom bych rád, aby všichni měli v ruce stejný návrh. Dobře, takže Začneme. Takže e, návrh 13, kdo je pro? Proti? Myslím si, no prověříme, prověříme. Myslím, že byl zamítnut. Uh, the vote's closed. That's rejected by... Zamítnuto. 16 pro, 19 proti. Eh, výbor pro zaměstnanost 1, tak ten v podstatě je již ošetřen v odstavci 2, takže teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 3, kde máme oddělené hlasování split vote na žádost EPP. Budeme hlasovat nejprve o první části kompromisního návrhu číslo 3, kde pro, proti, jasně přijato, a druhá část, eh, takže kde pro, proti, myslím si, že si to musíme prověřit. Takže druhá část. Druhá část kompromisu. Konec hlasování. Přijato. Přijato. 19 pro a 16 proti. A pan Dias Demera již má kartičku. Výborně, dostal duplikát. Takže na to nezapomínejte. Eh, takže i eh, Ostatní si tak mohou to zařídit. Návrh 8. Návrh 19. Paní Štáler, Stáler, kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 4a. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? To je jasně přijato. Návrh nyní. Go to amendment 23. 23. Jako doplnění. Je to doplněk k návrhu kompromisu 4. Paní Angelili, kdo je pro? pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je, pro, kdo je proti? Zamítnuto. A nyní se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. A musí, teď bychom měli hlasovat o návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. A další odstavce, takže teď máme Ample, o tom nebudeme hlasovat, protože to již spadá jinam. A nyní návrh 31. Kdo je pro? proč, kde pro, proti, jasně přijato. Kompromis 6, kde pro, proti, přijato, jasně. Nyní se dostáváme k kompromisnímu návrhu 7, kde pro. Aha, tady je split vote, oddělené hlasování, dílčí hlasování, pardon, takže eh, žádost a na žádost ALDE. První část eh, kompromisního návrhu 7, kde pro, proti, přijata. Druhá část kompromisního návrhu 7, kde pro, proti, přijato. Návrh 39, který je doplníkem k návrhu kompromisu 7, kde je pro, proti, jasně přijato. Návrh 40, kdo je pro, proti, Já mm, nevím, zdali, jak to bylo s liberály, takže musíme to prověřit. Návrh 40. Máme 36 kartiček. A. Dobře. Zamítnut. 16 pro 19 proti. E, M a nyní kompromis 8. Je pro? Proti? Jasně přijato. Ample 14, ne. Aha, tady teď musíme změnit hlasovací seznam, a takže tady prosím nám to vysvětlete. Měl bych vysvětlit, že eh, včera večer jsme se pokusili o kompromis, který by zahrnul jak to, co naleznete tady, i mm, v kompromisu 14 eh, a v návrhu 45 a 44 rovnou rovněž, ale nepodařilo se to, protože to nebylo přijatelné, takže teď bychom se měli vrátit asi k původnímu kompromisu, podle mě, což znamená, že v odstavci 9 si ponecháme pouze první část, jak navrhuje ALDE ve svém návrhu 45, a potom to zní. Local authorities not to allow the establishment of new shopping centers and hypermarkets where ever this will have negative social or environmental consequences. And Takže tak to bude znít a potom také bychom měli hlasovat, protože to nebylo zahrnuto, o návrhu 44, což bude doplnění. Jsou sice kompatibilní, ale návrh 44 ještě něco doplňuje navíc, takže souhlasíte dobře. Tak, budeme hlasovat. Hlasujeme o kompromisu číslo 14. je, kdo je pro? Proti? zdržel se, jasně přijato. A nyní budeme hlasovat o 44 jako doplnění k tomuto kompromisu, kdo je pro. Já myslím, že asi musíme hlasovat elektronicky, prověříme. Ne, to již není teď kompromis. Návrh 44. Well, I mean, I, you know, it is the responsibility. To No, prostě to je na koordinátorech, aby řekli, jak hlasovat. Takže, o, takže nyní budeme hlasovat o návrhu 44, což je doplnění k návrhu 14. Děkuji, pane předsedo, já jsem Stínová za EPP a my litujeme, že na poslední chvíli během hlasování již došlo teď ke změně, vlastně na poslední chvíli. Já nechci odpovíd, tady od, opakovat Eh, eh, proč tedy eh, jsme správně nehlasovali o návrhu 14. Já bych chtěla, abychom hlasovali elektronicky o kompromisním návrhu 14. Bude, pokud vám to nevadí, raději elektronicky o kompromisu 14, jestli souhlasíte. Dobře, hlasujeme o kompromisním návrhu číslo 14. Uh, ano, 35 kartiček, konec hlasování. Takže zamítnuto. Kompromisní návrh 14 byl zamítnut. A v tomto případě nyní budeme hlasovat o 44. Stejně o něm musíme hlasovat. 44. 44. Můžeme hlasovat. Kdo je pro? Já myslím, že radši elektronicky, tady budeme hlasovat o 44. Konec hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o 45 a 46. Dobře. Mhm, mhm. Takže ne. 47 kdo je pro, proti, přijato. Návrh 48, kdo je pro, proti, přijato. A nyní 49, který je slučitelný se 48 jako doplnění, kdo je pro, proti, přijat návrh 50, kdo je pro, kdo je pro. A budeme muset hlasovat elektronicky, bylo to dost těsné. Hlasujeme elektronického návrhu 50. paní Prendekářst. Konec hlasování. A, mm, ne. Paní Prendekář jste proti. Ne pro. Aha. Takže přijato. Je to opačně. Přijato. 17 16. Dobře. Návrh 51. Návrh 51, kdo je pro? Proti, jasně přijato. Návrh 52, kdo je pro? Proti, mm, také přijato. A nyní návrh 53 s ústním návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti, přijato. Návrh 54, kdo je pro? Proti, přijato. A MPL 22, kdo je pro? Proti, zamítnuto návrh 55 s ústním návrhem paní Koraca Bild. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 56 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. A nyní Ample 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ample 3. pro Ample 2? Dobře. Takže Ample 2, návrh Ample 2. Hlasujeme. Je to úplně nejasné, tak to prověříme elektronicky. Kdyby koordinátoři, především liberálové, kdyby vždycky naznačili tedy, jak hlasovat a šlo by to rychleji. Možná asi mají problém, že si to eh, nejsou schopni rozmyslet. Takže konec hlasování. Paní Prendergast ano, vidím, již eh, eh, si nechala ode mě poradit. 18, eh, takže 16 přijato. MPL 3, kde pro? Já myslím, že o tom budeme muset také hlasovat ještě. MPL 3, všichni teď mají kartičky. Konec zamítnuto. Návrh 12 s ústním návrhem MPL 12 s ústním návrhem paní Koraca byl kde pro, proti, přijat. A nyní návrh MPL 4, kde pro, proti, zamítnuto. Návrh 57, kdo je pro, proti, zam, přijato. E, návrh 58, který je slučitelný, kdo je pro, proti, zamítnut. Návrh Empl 15 s ústním návrhem zpravodaj. kdo je pro, kdo je proti. A pan Menders hlasuje nebo ne? Dobře, kdo je proti, prosím. Kdo je proti, ať to vidím, děkuji. EPP je proti. Ale tady vůbec nikdo už nehlasuje. Dobře. Prověříme. Prověříme. Já bych rád, kdybyste hlasovali. 58 je kompatibilní se návrhem 57. Ne, ne, jsme u Ample 15. U Ample 15 jsme. Ample 15, já se omlouvám. Konec hlasování. Zamítnuto. to. Návrh 59, paní Irigoyen Perez. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Zamítnuto. Ample 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnout. Ample 6. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Nyní máme Ample 7 s dílčím hlasováním. Ample 7, část 1. Kdo je pro? proti, zamítnuta. A takže asi druhá odpadá. Ne, ne, ne, neodpadá. Takže hlasujeme o druhé části ústní, s ústním návrhem zpravodaje, kde pro, proti, zamítnuta. Empl 9, kde pro, proti, zamítnut. Empl 8, kde pro, proti, zam, zamítnuta. Empl 10, pro, proti, zamítnuta, m 11 pro, proti, zamítnuta, m 16, to je pro, proti, Zamítnuta m 19 pro, proti, zamítnut, návrh 60, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromisní návrh 9, kdo je pro, První část, aha, je tam dílčí hlasování. První část kompromisu 9, kde je pro, proti přijata. A druhá část kompromisního návrhu 9, kde je pro, proti také přijata. Ample 17, kde je pro, pro, Ample 17, kde je pro, proti zamítnut Návrh 63, kde pro, proti, přijat. 64, kde pro, proti, přijat. Návrh 65, to je k doplnění, kde pro, proti, zamítnuto. Návrh 66 eh, jako doplnění, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 11, dílčí hlasování. První část jedenáctky pro, proti, přijata. Druhá část té jedenáctky. Pro, e, prověříme kompromisní návrh 11, druhá část. EPP má jeden hlas navíc teď. Takže eh, prosím, někdo stáhněte svoji hlasovací kartičku z EPP. Dobře. Konec hlasování. O jeden hlas. Neprošlo. Druhá část tedy byla zamítnuta. Nyní přejdeme k 72. Kdo je pro? Proti. Přijata. Návrh 73 odpadá, 74 odpadá, 75 stažen, takže kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 83, což je Eh, návrh na vypuštění, kde pro, proti, přijato. A, takže to znamená, že... Aha, teď si to musím nějak zkontrolovat. 83. 83, eh, tady chci mít jistotu, takže elektronicky 83. 83 hlasujte. Konec hlasování přijat. 22 ku 13, to znamená, že kompromisní návrh 13 odpadá, takže v tomto případě Nyní odstavec 20, je to tak? Návrh 89, návrh 89, kde pro? Proti. Jasně. Ne. ne, ne, to musíme asi prověřit. 89, eh, ano, hodně bylo proti. Takže návrh 89 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. To jsem to správně prověřil. 90 eh, odpadá, 91, kdo je pro? Proti, přijat. 92 pro, proti, zamítnuto. A nyní se dostáváme k e, citacím, takže jedna a dva dohromady, kde pro, proti. Přijato, pa přijaty, nyní e, úvodní ustanovení, kompromis jedna, kdo je pro, proti, přijato. Návrh pět, kde je pro, proti, přijato. Návrh šest, kde je pro, proti, Hmm, Alde liberálové volí, hlasují tedy. Můžeme začít ještě jednou. Návrh 5. Rádi bychom, kdo hlasuje pro návrh 5. Návrh 6. Omlouvám se, návrh 6. Návrh 6. Já jsem zmatený. Návrh 6. To je pro, proti, zamítnuto, děkuji. Takže liberálové ožili nějak. A nyní budeme hlasovat o návrhu 7. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zamítnuto, myslím. Je třeba si to taky prověřit, ale... Návrh 7. A ah, vítám paní Angelili. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti. Jasně přijato. A e, návrh Aha, 11 a 12 dohromady, je to možné? Ne. Takže 11 samostatně, kdo je pro, proti. Zamítnuto, návrh 12, kdo je pro, proti, zamítnuto. Takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Uh, the vote is... Konec hlasování. Přijato 24 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo. Děkuji. Děkuji Cornelisovi de Jongovi. Chcete něco říct? zpravodaji k tomuto. Ano, velice stručně, protože ještě máme další hlasování před sebou, takže chci poděkovat všem stínovým za spolupráci, eh, jak pokud jde o ty nezávislé obchodníky, tak i pokud jde o téma eh, těch eh, nekalých praktik, praktik. Takže děkuji ještě jednou, udělali jsme velký pokrok. Výborně, děkuji, děkuji, jak jste se toho zhostil a určitě o tuto zprávu byl velký zájem, což je velice dobře. A nyní přejdeme k hlasování o návrhu stanoviska pana Majera. Majera. E, týká se to pravidel náhrad pomoci cestující v letecké dopravě. Chcete něco říct, Hans Petere, než přistoupíme k hlasování? Jenom stručně chci poděkovat všem spolupracovníkům, neboť u této důležité zprávy jsme dostali přímo snad tisíce e-mailů. Také děkuji stínovým zpravodajům, e, se kterými se dobře spolupracovalo. Také se dobře pracovalo se zpravodajem z výboru pro dopravu, takže jsme dospěli k důležitým kompromisům a o některých můžeme hlasovat an blok a dohodli jsme se a proto myslím si, že o celé řadě návrhů můžeme hlasovat unblock. A to je všechno z mé strany. Děkuji vám. Okay. Right. Okay, let's go. Dobře, tak jdeme na to. Um, no. So uh, let's start then with amendment 200. Návrh 200. Kdo pro? Proti? Přijáte? Takže pokud o něčem bychom mohli hlasovat unblock, tak to uděláme. 16, 17, 18 dohromady, je to možné? Ne. Někdo řekl ne tady. Alde řeklo ne. Takže návrh 16, kde pro? Proti? Přijat. Návrh 17 pro? Proti? Přijat. Návrh 18 pro? Proti? Přijat. Takže jsme to mohli vzít jako unblock. 116, 117 dohromady. Jde pro? proti, zamítnuty. A nyní ústní návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, přijat. A takže se dostáváme k 123. 123. je pro, proti, zamítnut. Návrh 124 o doplnění, kdo je pro, proti, zamítnut 125, kdo je pro, pro, pro, pro, kdo je pro, proti, jasně přijato, 126, kdo je pro, kdo je pro, úplně to není jasné, tedy jak to je proti, zamítnut. 127 pro, proti přijat, 2022, 20, mm, pro, do, dohromady kde pro, proti přijato, 128 pro, proti přijat, 100, pardon, 23 pro, proti přijat, 24 kde pro, proti přijat, 130 pro, odpadá, odpadá, 129 je doplnění, mm, tady se doplňují slova, kde pro, proti, přijat a 25 byl stažen, takže kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2. Chcete prověřit? Kompromisní návrh 2. Kompromis 2. No dobře. Takže hlasujeme elektronicky. Já myslím, že to bylo jasně přijato, ale prověříme. Kompromisní návrh číslo 2 podle mě jasně přijat. Konec hlasování. 29 hlasů pro, 6 proti. Přijato. Takže, dobře, takže eh, chcete vždycky se ujistit. Návrhy 134, 135 jsou technického charakteru, 136 kde pro, proti, zamítnuto. 26 eh, zpravodaj, kdo je pro, proti přijato, 27 pro, proti přijato, 138 kdo je pro, proti zamítnuto, 137 kdo je pro, proti přijato, 28 pro, proti přijato, 139 pro, proti přijato, 160 odpadá, a ústní návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, jasně přijato, takže 29 a 140, kdo je pro, proti, přijato, 30 a 142 dohromady, kdo je pro, proti, eh, přijato, a 31 a 142, kdo je pro, proti, přijato, 32, kdo je pro, proti, přijato 143, 144, 145, vždy je pro. A ty odpadají, omlouvám se, odpadají, protože jsou v tom předchozím 32. 33, 147 a 148, kde je pro, proti, přijaty. 146 odpadá, tudíž 34, 149 a 150 dohromady, kdo je pro, proti a zamítnuty, všechny zamítnuty a nyní 151. Takže prověříme. 34, 149 a 150 prověříme. Yeah. Right. There's, that's, there's a carriage then. So... Ano, je to schváleno. 35. Zpravodaj, kdo je pro? Proti. Schváleno 36 pro. Proti. Schváleno. 152 padá. 153 Potom kompromis 3 pro, proti schváleno 155 jako doplněk. 158, promiňte, 159 pro, proti zamítnuto. 161 až 165 jsou identické, schváleno. 38 pro, proti schváleno. 39, 166 pro, proti schváleno 40, 167 pro, proti schváleno 168, 169 pro, proti zamítnuto 170 pro, proti zamítnuto 41 pro, proti schváleno 171 padá, 172 staženo, 173, 174. Pr- jsou zamítnuty, říká sekretariát. Takže přejdeme k 42. Takže 42 pro,

hold on, hold on. We're just having a check. And rather... Ano, my to tady ještě jednou analyzujeme podle eh, názoru, tak o 171 jsme mohli schválit jako dodatek ke 41. Souhlasí zpravodaj, tak v tomto případě o tom musíme hlasovat. Co by byl takový dodatek? Takže 171, pana, návrh pana Tarabely. My jsme o tom nehlasovali a proto navrhuji, abychom o tom hlasovali jako o dodatku. Takže 171 k přídavek 41. Musíme to ještě prověřit, takže hlasujeme o 171. Jako doplněk k 41. pana Majera. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Sto sedmdesát sedm. Pro. Proti. Schváleno. Takže prosím, můžete popojit, já tam nevidím. 40 32, říká pan předseda. Ne, o tom již se hlasovalo. Takže 43. Takže 43 pro, proti, schválenou. 44 pro, proti, schválenou. 45 pro, proti, schváleno. 46 pro, proti, schváleno. 179 pro, proti, zamítnuto. 180 pro. Nyní budeme hlasovat elektronicky o 180. Končím hlasování. Zamítnuto. 147. 147 říká přán předseda, ale pravděpodobně je to 47 takže 180 byla zamítnuta, takže hlasujeme o 47. Tak 47. Prosím, sledujte to v textu. Kdo je pro, proti, schváleno. 182. Tam eh, to obsahuje také horizontální návrh pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, schváleno 50 pro, proti. Ještě jste, pane předsedo, zapomněl 49. Takže 49, 50, 51 dohromady, můžeme o tom. Takže hlasujeme unblock 49, 50, 51 pro. Je to moc komplikované. Takže 49 pro proti, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. 53, 188, 189, kdo je pro, proti, schváleno. 190 pro, Musíme to prověřit, prověříme 190. Sto devadesát, končím hlasování. Zamítnuto. 54 pro. Kdo je pro? 54 proti. Schváleno. můžeme hlasovat 55, 56, 57, 58 en blok. Takže 55, 56, 57, 58 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 pro, proti, šedesát jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. 193 padá, 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 194. No, o tom se nehlasuje. 64 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 staženo, 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67, 68, 69, 70, 71 můžeme hlasovat unblock. Takže unblock budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73, 74 dohromady, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže 212 padá, 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže příloha jedna odpadá, že kompromis jedna byl schválen a potom tady máme 216, 78 pro, proti 79 pro, proti schváleno 217 pro, proti zdrželi se zamítnuto 218 pro, proti zdrželi se zamítnuto 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se schváleno 220 pro, proti, zdrželi se schváleno 81 staženo, 221 pro, proti, zdrželi se schváleno 82 pro, proti, zdrželi se schváleno 222 pro, O tom budeme hlasovat elektronicky o 222. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 ku 19 222, 223 pro, proti, zdrželi se schváleno 83 a 224 pro. To musíme také ještě zkontrolovat. Takže hlasujeme 83 a 224 elektronicky. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvěstě dvacet pět pro proti, zdrželi se 225 pro, liberálové také hlasují proti, zdrželi se schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 je staženo, 228, 229 Můžeme odhlasovat celou stránku unblock, takže to jsou všechny tyto pozměňovací návrhy. Až po kompromis 9. Takže pro, kdo je pro tyto návrhy, kdo je proti, zdrželi se. Takže všechny jsou schváleny. A nyní přejdeme ke kompromisu 9, eh, hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní body odůvodnění 92 pro, proti, zdrželi se zamítno 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 94 pro. Musíme to, myslím, prověřit ještě elektronicky, takže 95 říká nyní pan předseda. Končím hlasování. Zamítnuto. 96 pro proti. A opět to budeme muset prověřit, asi to bude těsné hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 97 pro proti, ještě budeme také elektronicky hlasovat o 97. Takže 97 prověříme elektronicky. 96 bylo zamítnuto, takže 97. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno 99 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 100 pro, proti, zdrželi se schváleno 101 pro, proti, zdrželi se schváleno 102 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 byla stažená, 103 pro, Prověříme 103. Končím hlasování. Schváleno. Sedm a 104 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, 5 pro. Raději to prověříme ještě elektronicky. 105 prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Osmička odpadá. 106 je kompatibilní, takže budeme hlasovat o 106. protože se jedná vždy o těsné hlasování, takže raději hlasujeme elektronicky. Zamítnuto. Devítka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 jako doplněk, dodatek pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka odpadá, jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 padá, 109 je dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 a 13 unblock, pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 a 15, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 padá, 115 po částech na žádost EPP. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. A druhá část, kdo je pro, raději budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh stanoviska celkově. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o celkovém návrhu stanoviska. Končím hlasování. A je to schváleno 35 hlasy, nikdo nebyl proti, takže to je skvělý výsledek. A nyní přejdeme Omlouvám se, trošku přetahujeme, musíme si pospíšit. Návrh stanoviska paní Glepár týkající se platebních účtů. My o tom ještě budeme hlasovat. Chce něco říct ještě zpravodajka? Děkuji. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, neboť včera jsme tady diskutovali o otevřených otázkách a včera večer se nám podařilo tyto otevřené otázky vyřešit, neboť existovala určitá nedorozumění, která jsme odstranili a proto můžeme nyní hlasovat. A já se domnívám, že jsme nyní udělali dobrá rozhodnutí ve prospěch spotřebitele. Takže budeme hlasovat. Kompromis jedna pro proti, schváleno. Kompromis 15 po částech. První část 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka, druhá část pro. Budeme o části 2.15 kompromisu 15 hlasovat elektronicky. Končím hlasování. A je Takže 8 a 84 pro, proti, zdrželi se schváleno 85 pro, 85 pro. Ještě o tom budeme muset hlasovat elektronicky, takže hlasujeme 85. Můžete prosím hlasovat? Končím hlasování, schváleno. 86 pro, proti. Myslím si, že ještě budeme muset také hlasovat elektronicky. Omlouvám se, nebylo vaše hlasování jasné. Takže 86. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Schváleno. 9. Pro. Proti. Hlasovali liberálové. takže přece jenom to budeme muset zkontrolovat. Vypadá to zase jako natěsný výsledek. Pa. Končím hlasování. Schváleno. 87 padá, 88 pro, proti, schváleno. 10 pro, proti, schváleno. 89 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, schváleno. 13 zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 14 pro, proti, schváleno. 93 padá. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. O, kompromis 8 pro, proti, schváleno. Nyní 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro. Musíme to ještě prověřit, takže prověřujeme 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18, hlasujeme 18, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A 99. Pana Šmita, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní poznávací návrh 9, pro, proti, zdrželi se přijat. 103 pro, proti, zdrželi se přijat, 104 pro, proti, zdrželi se přijat, 105 pro, proti, zdrželi se přijat, pro 106 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 107 Ověříme. Dvacítka od zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Jasně přijato. 107 jako doplněk, kompatibilní s 20 pro, proti, e, zdrželi se přijato, 108 pro, proti, zdrželi se přijat, 21 pro, Tak zahajuji hlasování 21. Přijato jedním hlasem, jeden hlas, takže 109 je kompatibilní. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 110 pro, pro. Musíme ověřit. 10. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování přijato dvěma hlasy. 111 pro, proti, pro, pro proti zamítnuto 22 pro. Ostatní liberálové hlasují. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnout. Pokud by mi někdo z liberálů mohl dát znamení, tak by to bylo užitečné, mohu to pak urychlit. Kompromisní pozměňovací návrh 10. Pro, proti, drželi se přijat. 113 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 114 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat, 116, kdo je pro, proti, zdrželi se e, zamítnout. 117 e, pro, proti, zamítnuto, 118 pro, proti, zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 28 tak 7, 27. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 119 je kompatibilní s 29 pro, proti, zamítnuto. 120 kompatibilní pro, proti, zdrželi se přijat, 30 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijat, 31 pro, proti, zdrželi se přijat, 32 pro, proti, zdrželi se přijat, 121 pro, proti, zdrželi se, potřebujeme, musíme ověřit, 121, nebylo to jasné. Myslím, že to bylo přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Pro, proti, přijato. 122. Pro, proti, přijat. 126. Pro, proti. Zdrželi se, ověříme. 126. Myslím, že byl zamítnut. 18 k 18. 125 pro. Ověříme 125. ku Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 34 pro. Proti. Přijat 35 pro, proti, zdržel se. E, přijat 36 pro, proti, zdrželi se. E, přijat 127 pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Přijat 130 e, pro, proti. Ověříme. Ověříme 130. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 pro, proti, zdrželi se přijat, 134 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijat, 137 a 40 pro, proti, zdrželi se přijat, 138 pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se. Bylo to těsné, ověříme. 41. Končuji hlasování. O jeden hlas. Přijato. 42. Pro proti, zdrželi se přijet. 139 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 143 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 147 Cornelis de Jong. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 18 k 18. 45 pro, proti. Zahajuji hlasování 45. Se. Tady to bylo podobně těsné. Končuji hlasování. 20 pro, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijet. 149 kompatibilní pro, ověříme. 141. Ukončuji hlasování, zamítnuto. 18 k 18, 150. 150. Myslím, že stejný výsledek, ale raději ověříme. Sto padesát. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. O dva hlasy. 46 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 151 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 47 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 152 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Tak 48, promiňte. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Chcete to vzít blok? Někdo proti? 49, 50, 51, 52, 53, 54 až do 53. Takže 49 až 53, paní Gebhardt, pro, proti, zdrželi se všechny přijaty. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se přijat. 154 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 56, 57 pro, proti, 57 pro, proti, zdrželi se přijat. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 158, 59 dohromady pro, proti, zdrželi se přijat, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 160 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, 160, tak opravuje se řečník 61. To bude těsné, myslím. Je to těsné. Zamítnuto. 18 k 18. 159. Pro? Tak, 161. Pardon. 161 pro, proti, zdrželi se. Přijato 162 odpadá.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 Myslím, že musíme zahájit k tomu hlasování. Je to 63. Všichni hlasovali? Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, to je jasně přijato. 66. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 67. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď úvodní texty. Jednička, eh, dvojka pro, proti, zdrželi se přijat, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tři pro, zahajuji hlasování k trojce. Končuji hlasování. Přijato. Dva hlasy. Kompromisní pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijat 73, pro, proti, zdrželi se, přijat 74, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Takže zdá se, že ostatní byly přijaty. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijat. A konečně pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, Drželi se přijato. Takže teď eh, celkově, celkové hlasování, celé stanovisko, zahajuji hlasování o stanovisku kolegyně Gephardt. Končuji hlasování. A bylo to přijato 63 ehm, pro, 33 eh, pro, 3 se zdrželi. Nikdo nebyl proti. Gratuluji paní Gebhardt dobrý výsledek. Takže končíme naše dnešní hlasování. Omlouvám se mm, paní Koferaty, obávám se, že tyto dvě zprávy eh, takže to bude trošku stlačené ten program. Do we ration some time on this, do you think? So could I please ask you if you're not staying? Takže ti, kteří zůstanou, prosím, aby už nebyli příliš mnoho hovorů, tak abychom mohli pokračovat. I would like to um, so Tak máme trošku už tlak časový eh, k dalším bodu. Pokud stínoví zpravodajové budou velmi stručně v svých poznámkách, to by to bylo velmi užitečné, protože to je důležitá zpráva o řízení jednotného trhu. Eh, v rámci Evropského semestru pan Kofer a ty je naším zpravodajem. Eh, předám mu hned slovo. Ještě někdo za komisi je tady? Pani Heben, ano, tamhle ji máme. Budete hovořit eh, k tomuto bodu? Ano. Tak jste vítána. Promiňte, že jste musela čekat. Toto je naše zpráva o řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru a to je něco, co sledujeme velmi intenzivně po dlouhé období. Takže hned předám slovo panu eh, místopředsedovi eh, Sergiu eh, Koferatovi a ten nám předloží svou zprávu a poté paní Galpelč. Paní Galpelč je tady? Byla tady ale. Pan Hecimakakis je tady. Nikdo za zelené, ale jsem tady já. Za ECR. A Denis tady není, takže předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, i protože vlastně již jsme měli možnost se tímto tématem zabývat v rámci první diskuze. Jenom bych chtěl doplnit eh, eh, rychlé úvahy k tomu, co již bylo řečeno na toto téma. A to je důležitost evropského semestru. To je věc známá v podstatě o tom již eh, i hovořil pan předseda před dávnem. Jde o to eh, mít ten evropský semestr, to je třetí pilíř, eh, který se týká jednotného trhu. A proč je to důležité? Protože vlastně tím se doplňují ty aktivity, které se týkají nejenom ekonomiky, ale i sociální sféry, tedy trhu práce. Tudíž deklarovaný cíl Eh, tedy i v návrhu, který máte, je definovat přesně, jasně charakter, limity toho třetího pilíře a eh, v podstatě, protože to je něco, co jak si je, eh, co posiluje EU. My musíme definovat ty základní linie, takové guidelines toho jak definovat reální ekonomiku. A je třeba víc určitých sektorů, které jsou důležité pro náš trh. A já bych řekl, které jsou pro ně téměř zásadní. Je třeba abychom zde měli jasný soulad mezi jednotlivými aktivitami, které dnes jsou od sebe oddělené, eh, které v podstatě potom se budou v rámci toho semestru nějak konsolidovat. A je třeba tedy i apelovat proto na určitou koherentnost, systematičnost v rámci evropských institucí, ale stejně tak i by mělo se postupovat na národní úrovni. Každá země by měla vzít do úvahy a poté případně tedy e, se k tomu vyjádřit, jaký je stav pokroku aplikace legislativy, která přímo se týká vnitřního trhu vnitřní trh eh, se netýká pouze komunitárních politik. Eh, to je komunitární politika samozřejmě, ale ta se musí nějak aplikovat v jednotlivých státech. Eh, a to se musí aplikovat tedy lojálně a musí jít o stejné cíle. Zde eh, v listopadu máme zde na stole eh, roční analýzu růstu, a to především zde máme zprávu o stavu integrace jednotného trhu. To bude vynikající příležitost, jak dále ještě si všechno zanalizovat a my zde právě použijeme eh, ty odkazy nebo ty informace, ta zjištění, která vyplynou z této publikace. Jak jsem řekl, především bychom měli se zaměřit na Eh, definici těch limitů, hranic třetího pilíře, ale také i hlavně bychom se měli zaměřit na to, jak identifikovat ty klíčové sektory, protože ten třetí pilíř to už se víceméně definovalo i ve zprávě pana Švába, ale klíčové sektory, ty bychom měli stanovit velice jasně, precizně a zde i komise již podala určité indicie k tomuto, které v podstatě v zásadě jsou správné a je třeba jenom potvrdit. Tedy služby, eh, finanční služby, doprava, energetika a digitální trh, to jsou ty klíčové sektory. Pokud bychom chtěli doplnit ještě další nějaká hodnocení, eh, třeba jako ochrana spotřebitele, pracujících a občanů, eh, tedy Mm, tedy těch, kteří působí v těch klíčových sektorech, tak to by bylo důležité. A proto je třeba tedy eh, mm, zde už eh, jasně tedy přijmout průmyslovou politiku, i když to se netýká přímo kompetence našeho výboru, ale je to nutné, abychom eh, si toto uvědomili, že to je třeba pro účely inovací. Dále, Single Market Act o tom jsme již eh, hodně hovořili a pozitivně jsme o něm hovořili a samozřejmě je třeba si uvědomit eh, či eh, ten fakt, že to je tedy cyklický proces a my jsme právě zavedli tuto metodiku, cyklickou metodiku, která se týká celého vnitřního trhu. Také bychom i měli na vnitřním trhu se snažit definovat i práva spotřebitelů jsou to práva taková zvláštní, protože vlastně jsou mm, mm, vlastně navíc k těm eh, právům, která máme na trhu práce nebo v ekonomice a eh, jsou to práva jaksi, která se mm, doplňují k těm právům normálním, tedy občanským občanům. A pro, zde by tedy bylo dobré nějakým způsobem eh, si říci, jak by to mělo být eh, eh, zakotveno v legislativě. Pokud jde o governance, zprávu věcí veřejných, zde je třeba se snažit, snažit použít analýzy, které dostaneme na stůl a neomezit se, ale tak, jak třeba to udělala komise, první fázi, v, té, v tom prvním přístupu, kdy komise pouze hovoří o kvantitativních dimenzích, ne, je velice důležité i se zaměřit na kvalitativní dimenze a především v oblasti služeb a na to, jak se vnímají eh, tyto služby, jak se vnímá jejich efektivita. A Eh, v těch klíčových sektorech, tedy jak občané, evropští občané vnímají jejich efektivitu. Já vím, že teď jsme v těžké fázi eh, takového vztahu eh, občanů a spotřebitelů a Evropské unie a předpisů Evropské unie jako takových, je tedy třeba, abychom tedy již překonali tuto problematickou fázi a abychom i my se zmobilizovali a mm, snažili se do eh, legislativních aktů převést mm, ty potřeby, které slyšíme od evropských občanů, respektive spotřebitelů a mm, nejenom tedy od výrobců, kteří mm, vyjadřují zájem o naši práci. Je třeba tedy překonat tento deficit, který se týká měsíčního trhu a spotřebitelů a Eh, to by měla být naše ambice, snažit se tedy o eh, výsledky, které budou solidnější než to, co teď máme. A ehm, já se zde omluvím, omlouvám za to, že jsem eh, kvůli času zjednodušil toto téma, ale jinak jsem k vaší dispozici a rád si vyslechnu vaše připomínky a i následně samozřejmě jsem k dispozici. A v zásadě zde mám na mysli stínové zpravodaje, ale vlastně všechny kolegy, kteří by si přáli se vyjádřit eh, k tomuto tématu a něco mi předložit. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že to byla velmi um, obsáhlá zpráva a teď pan, pan Schwab, myslím, takže je tady pan Šváb a pan Hacimakakis a pan Rühle. a teď mám slovo pan Šváb. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říct, že kolegovi Kofera tomu mohu poděkovat nejen za dobrou spolupráci z minulého roku, když jsem byl sám zpravodajem této zprávy, ale myslím si, že cíl a směr, kterým argumentuje návrh, který teď předkládá jako zpravodaj, že to je velice dobré a ne, sice ne proto, eh, že se ubírá v dosti stejném směru jako v minulém roce, ale proto, že obsahové záležitosti eh, považují za eh, velmi správné. A proto si myslím, že i je to důležité pro kontinuitu eh, zachování cíle této eh, zprávy. Eh, a sice celkově můžeme na příkladu toho, této zprávy o řízení jednotného trhu konstatovat, že se vždycky musíme ptát, jestli Evropa potřebuje nové kompetence, anebo jestli bychom neměli ty kompetence nejprve, které máme na úrovni EU, ale také na úrovni členských států, jestli by jich neměli využít tak, jak to bude možné. A myslím si, že bohužel, a to máme i ve zprávě eh, kolegy Koferatio. Bohužel tady ještě spousta věcí je nevyjasněných, nevyužitých a myslím si, že je eh, zapotřebí, aby tady byly požadavky, které budou přesahovat hranice jednotlivých delegací. Výbor by toho měl využít a přijat, přijmout to, ale myslím si, že je dobré rozhodnutí, že s tím nebo zpravodkovou bude paní kolegyně Šapel, a protože nemá cenu pořád zasobat jen stejné téma, ale musí to být horizontální téma našeho výboru, tak tak abychom eh, to eh, dostali jako požadavek do evropského semestru. Jak jsem řekl, návrh pana Koferatyho eh, je, se ubírá naprosto ve správném směru. Um, Teď tu máme pár bodů, které k tomu přistoupily jako nové prvky a věnují se, trošku pokrývají to, co kolegové z frakce SD stále znovu opakovali i v jiných složkách a co požadovali. Není to nic proti zprávě, a proto, mm, ale na kvalitě zprávy se nic nemění. Eh, co se týče kolektiv redress, tady musím říct, že komisař Almunia tady předložil návrh, ale dobře, eh, už eh, jsme to měli v tolika dokumentech, tak to nebude vadit, když se to zmíní znovu. Tady důležitý je, myslím, bod holistické celostní strategie pro externí dimenzi jednotného trhu. To je dimenze, kterou potřebujeme. Jestli to použijeme reciprocity instrument nebo minimal standards, to uvidíme při hlasování na plénu, ale co do základního nasměrování s tímto souhlasím. Myslím si, že, pane kolego Koferaty, že je důležité, abychom eh, tady Cost of Non-Europe tady eh, dostali Eh, zpravodaj a také sekretariátu a po bych poprosil, aby se znovu eh, zjistili, jaká je dnešní situace. Myslím, že už to mělo eh, být předloženo jako studie ke konci mé zprávy. Dosud mi není známo, co se stalo z těch plánů, ale myslím, že bychom měli možná bychom neměli to nazvat studií, ale to je to, co zadala Evropská komise pro Eh, mělo by se to prohloubit pro ty oblasti, o kterých jsme už se dohodli naposledy. To by bylo podle mě velmi důležité. Mám radost z toho, že tato zpráva a i pan Koferaty se eh, přiklánějí k tomu, že je to že evropský semestr není nasměrován jenom na akro, makroekonomické eh, ukazatele, tak tomu nesmí být, ty jsou důležité, ale nemělo by to být jen výlučně posouzení jedné země. Já si myslím, že se musíme postarat o to, aby země, Eh, s eh, nějakými nějakou formou mm, finančních příspěvků, aby se nedostali pod určitý tlak, aby museli se pustit do některých politických zadání, ale aby naplnili alespoň ta politická zadání, s kterými sami v radě souhlasili. Jde o to, aby to byl demokratický eh, mm, proces a aby se to na konci prosadilo a myslím si, že tady je hodně potenciálu, který leží ladem a proto mám radost a myslím, že i naše stínová zpravodajka paní Kapel, mohu hovořit i za ní, že toto všechno se v této zprávě objevuje. Mám také eh, radost a chci připomenout, že členské státy vyvíjejí úsilí které se týká eh, konkrétních eh, požadavků jednotlivých zemí, v tom se musí pokračovat a tak, protože to konečně sami odsouhlasili, i toto musíme jasně ukázat, co tady země na sebe eh, kladou. To není jenom to, co rozhodla trojka, ale to je to, co se, co se týká kontextu EU e a je to něco, co oni sami spolu podepsali, co podpořili, takže před zrovna před pár týdny bylo překvapivé, že země, které se sami na tom dohodly, si najednou na to si to už nevzpomínají. Takhle ale Evropa fungovat nebude, ať už budeme mít méně nebo více kompetencí. Ale může to fungovat pouze tak, že když to, co já sám podepíši, tak eh, na, na konci pro mě bude platit. Uh, Single market, to je součást doporučení konkrétních zemí, to musí být posíleno a to nejenom makroekonomické prvky a proto, pane předsedo, bych chtěl na závěr zpravodaj poděkovat. Myslím si, že je to dobrá zpráva, bude z toho dobrá zpráva. Pro mě je jenom důležité, aby ta studie Cost of Non-Europe, abychom ještě hlouběji do toho vstoupili, to je to, co parlament požadal, požadoval, abychom se trošku zjistili, jak to vypadá, tak abychom v ruce měli lepší argumentační materiál pro nastávající evropské volby. Ale je to důležité i pro diskuzi v zemích, kde se tato diskuze zrovna vede. Děkuji. Děkuji vám, pane Švábe, pan Markakis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Koferátimu za jeho práci. Pro mě je ta práce, tato zpráva příliš obecná. Je důležité, že postupujeme integrovaně, kde jednotný trh spojujeme také s s například směnovou politikou a s dopady na ekonomiku, ale opatření, která jsou navrhují, ta jsou příliš obecná. Například se tady navrhuje, aby tady bylo méně e, řízení kvůli porušení smlouvy. To já si dovedu představit, že to souvisí s velkým počtem eh, stížností na porušení smlouvy proti Itálii. A já si myslím, že bychom to všechno měli pojmenovat pravým jménem. A já se také domnívám, že tato eh, eh, řízení kvůli porušení smlouvy se zahajují proto, protože není možné, abychom nerealizovali politiky a skovávali se. Není žádný zázrak, že právě v čele tohoto seznamu jsou země, které mají velké ekonomické potíže. Je to Španělsko, Itálie a Řecko. A právě proto proto si myslím, že je třeba opravdu pojmenovat věci pravým jménem, jinak se nedostaneme dopředu. A při tom bych již chtěl zanechat těchto stezků, ale chtěl bych to otočit. Je tomu tak, že dnes máme již 20 let jednotného trhu a trh se nám rozevírá. A podíváme-li se na scoreboard komise a když se také podíváme na CSR scoreboard, tak tam se díváme jenom na to, co se implementuje, ale nehodnotíme propojení jednotlivých opatření. Příklad. Příklad Německa v oblasti investicí a investicí do výzkumu Spolková republika Německo je jednou ze zemí, která je nejvýkonnější, ale Německo nesplnilo své cíle v oblasti výzkumu a investic tak, aby udělalo skok eh, směrem nahoru v oblasti výroby. A tím pádem zde blokuje Německo místo, které by mohlo eh, zaujímat Itálie a Španělsko. Takže my Německo blokuje určité uh, postupy. A tomu skutečně je. A takže příklad pro to. Apple, Googleové a velké podniky tohoto světa mají sídlo v USA a Samsung je v Koreji. Takže když nevyzestujete do té vyšší oblasti, potom zůstanete ve výrobním řetězci o stupeň níž. To znamená, my investujeme tam, Bohužel tady eh, kolegyně Rüre do toho mluví, takže ti, kteří nemohou investovat výše, tak těm vlastně blokujeme jejich místo. My musíme smýšlet celoevropsky. V současné době máme přístup severský a jižní. A my však zapomínáme na eh, potenciály, které můžeme společně rozvíjet, jako SAP, to je softwarový podnik, který je ještě v Německu, ale již zvažuje odchod do Kalifornie. My musíme postupovat integrovaně a právě proto také obchodní bilance spatří do scoreboardu komise. A právě proto nechci zrovna tento výsledkovou tabulku scoreboard příliš akceptovat. Prostě je to eh, a situace příliš složitá. A dále druhý bod, kde se vyjadřujete obecně, pane Koferaty, to je migrace. Je jasné, že v zemích, kde je příliš eh, přebytek, to je na severu, tak tam vzniká opravdu situace víru pro pracovní síly. V současné době zažíváme, že mladí eh, Italové, Řekové odchází směrem do Rakouska a do Německa. Ano, můžeme to považovat za dobrou věc, ale musíme o tom hovořit. V současné době však v Evropě nemáme záchytné mechanismy. Mladí Italové přichází bez jakový, jazykových znalostí do Německa a snaží se zase hledat práci. A tr- práce to také musí řešit, ale vy tady nic nenavrhujete. Já tady předložím pozměňovací návrhy. Opravdu musíme tento jev uchopit za rohy. A další opatření, která si představuji. A to je, já si myslím, zde je místo, kde o tom máme diskutovat. A když už diskutujeme, tak opravdu musíme hovořit konkrétně. Konkrétní opatření, ty také přicházejí zkrátka. Například veřejné banky, my máme máme vývojové banky jako KFU v Německu, ale to není ve všech zemích. Kdo má tyto prostředky na pomoc reálné ekonomice řídit? A proto my jako ALDE podlo- předložíme návrh, aby tyto podpůrné banky byly také zřízeny. A potom také nezaměstnanost mladých lidí. Komu prospívá jednotný trh, když e, v Španělsku je 60% mladých lidí nezaměstnaných a v Řecku 75%. My prostě nemůžeme sedět se složenýma rukama v klíně a musíme vymyslet opatření, které nám pomohou na jednotný jednotném trhu. Use Pack by mohl být nápravou tak, aby se integrovaly vzdělávací elementy se trhem práce. Děkuji vám zatím za pozornost. Um, thank you, um... Děkuji, paní Rule. Ano, pojmu to stručně, ale přesto bych kvůli tomu, co říkal předřečník, chtěla něco říct o dvou bodech. Otázka je, jak moc půjdete do oblastí, které vlastně nejsou našimi oblastmi. Já vám dávám plně za pravdu, co se týče výzkumu a vývoje. Normálně to ale tady není toho součástí, to je ten velký problém. A taky vám dávám za pravdu v ostatních konkrétních požadavcích, které znášíte. Ale u toho, co se týká nezaměstnanosti mládeže, se vracím ke starému komplexu, eh, o kterém bychom taky měli mluvit. A to jsou ehm, požadavky pro malé a střední podniky. Ostatně to je tady příliš zkrátka, přichází zkrátka. To je v tom balíčku průmysl, ano, ale když zmíním průmysl, tak musím minimálně pokrýt oblast malých a středních podniků. Ale Alespoň musím zmínit, když se podíváme do analýzy o nezaměstnanosti mládeže, tak to s tím úzce souvisí. Jestli eh, máte rozvinuté prostředí pro působení malých a středních podniků s duálním vzděláváním, nebo ne, to hraje velkou roli. A proto bych zpravodaje chtěla povzbudit k tomu, aby to tam zapracoval, protože mm, já mám dojem, že u evropské politiky a politiky Evropské komise eh, tady malé a střední podniky eh, sice jsou zmiňovány eh, jaksi na okraj, ale vlastně nejsou součástí každodenní reality. Tady ta politika je pořád ve směru velkých průmyslových podniků. Thank you very much. Uh, just, uh... Děkuji. Jenom i já, kdybych jako střídavý se mohl vrátit, zaprvé bych chtěl navázat na to, co řekli kolegové. Zaprvé je to velice dobrý základ eh, pro cestu vpřed eh, a za to děkuji Serčovi Koferatimu. Ale eh, musíme se zaměřit na otázky, které se týkají vnitřního trhu. Záruka pro mladé, no to není součást této zprávy, protože na to existuje zvláštní zpráva ve výboru EMPL Eh, takže samozřejmě my se musíme zabývat tedy tím, co je jednotný trh. Já bych tam nechtěl, aby tam vstupovaly další témata. Eh, a, mm, takže pan, právě o to se pan Koferaty snaží ve své zprávě. A ještě bych také chtěl zde k této otázce metody říci Single Market Act. To není nějaká tedy eh, zavedená politika. Ne. My jsme eh, chtěli digitální jednotný trh a ono mm, komise k tomu přistupuje laxně, nebo spíše mm, určitá část komise eh, ta do toho nechce jít. A pokud si myslíme, že to je to, ten správný nástroj, tak bychom měli posílit váš odstavec 17, abychom skutečně to politicky zde zdůraznili. A skutečně možná, co potřebujeme, jsou fakta, údaje o výkonnosti. A ekonomické zprávy máme přece a ty obsahují údaje a různá porovnání. Já vím, že komise se tím zabývá mm, do velké šíře, ale my to potřebujeme, abychom mohli lépe se koncentrovat na skutečné informace o tom, jak si trh vede v různých členských státech. A třeba i řekli, že některé členské státy neberou vnitřní trh příliš vážně a i neberou příliš vážně tedy třeba ochranu spotřebitele a je třeba na to apelovat na takovéto věci. Takže tím se musíme zabývat právě tady, a abychom jasně se koncentrovali a především musíme posílit vše, co se týká digitálního jednotného trhu, poněvadž to má velice úzký vztah se zaměstnaností. Jedna věc, která tam chybí ve zprávě podle mě, a možná to mm, si přečtu ještě jednou a zjistím, je, a paní Rule s tím souhlasí, to je to, co se týká veřejných zakázek, to tam chybí. Veřejné zakázky a reforma veřejných zakázek. Snažíme pomoci malým středním podnikům, aby ten trh byl více konkurenceschopný, abychom je podpořili v inovacích. A to je přece důležité jako ukazatel výkonnosti jednotného trhu. A to tam nevidím. A takže bychom se měli skutečně zaměřit na věci, které dobře známe, které spadají do naší gesce a ty bychom měli doplnit do toho návrhu. A trochu mě by se nelíbilo, abychom tam příliš hovořili ze široká o finančních službách. O to tady nejsme k tomu kompetentní. A, takže nepříliš ze široka, abychom to neměli zmiňovat. A vy, je třeba, abychom skutečně to, co dáme do té zprávy a čím my přispějeme k vnitřnímu trhu, aby tam bylo třeba eh, ty kvalifikace. No, mobilita, trh služeb, završení trhu se službami, peer review eh, a celý ten proces a tam, kde členské státy nesplňují ani vůbec eh, směrnici o službách v řadě aspektů. No, možná my eh, v těch našich pozměňovacích návrzích bychom se skutečně měli zaměřit na to, co spadá pod náš výbor, co spadá do naší kompetence. To jsem chtěl říci a mm, také zpravodajku paní Kalpeč. Už jsme si vyslechli pana e, Švába, tak prosím i vy velice stručně. Protože pan Koferat ještě má další zprávu, kterou nám má prezentovat, tak abychom měli čas na to. Děkuji, pane Hábre, za to, že jste předložil náš eh, přístup. Jako stínový zpravodaj eh, sdílím pozici zpravodaje, že koordinace ekonomických eh, politik by měla být dokončena a na všech možných úrovních a to by Jde o to, aby to byla celková koordinace evropského semestru. Nejprve bych chtěla eh, říci, že podporuji eh, celý rámec eh, tento, této zprávy. Jsem přesvědčena o tom, že v těchto dobách, které jsou určitou výzvou, je dobře fungující jednotný trh důležitější než kdykoliv jindy. A jistě budeme souhlasit s tím, že pravidla jednotného trhu eh, mohou mít eh, dopad jenom tehdy, když jsou správně eh, přenesena na úrovni jednotlivých členských států a jsou zapracovány do kompromisu na úrovni EU. Z tohoto důvodu souhlasím s tím, že je tady určitý deficit, to je velmi důležitý ukazatel, ale navíc, pokud je to 0,6%, jak nám ukazují poslední statistiky, tak to může být stále ještě vylepšeno zvláště když se dohodneme na tom, že mm, e, se tak odehraje v důležitých politických oblastech. Ale mm, ráda bych zdůraznila skutečnost, že nejenom ukazatele jsou důležitými, ale mm, hlavně e, celkový směr Eh, máme tady kvantitativní statistiky, ale kromě toho je důležité mít ty kvalitativní ukazatele, stejně tak, jako musíme sledovat celý proces transpozici. Tento, eh, tato zpráva nám poskytuje dobrý rámec pro stanovení těchto ukazatelů. Plně při, eh, souhlasím s přístupem zpravodaje v tom, že se musí prohloubit demokratický proces, že musí být začleněny národní parlamenty a posílená role Evropského parlamentu. Jsem přesvědčena o tom, že, můžeme, že nemůžeme aplikovat jenom jednostranný přístup, musíme vzít v úvahu specifické rysy členských států. Dále souhlasím se zpravodajem v tom, že nemůžeme eh, přijmout postupy pro, nebo řízení pro eh, porušení závazku. To nemůže být jediným řešením situaci, kdy se zdržuje transpozice v členských státech. Měli bychom eh, pokročovat s, aktuál, s aktuálními zprávami v komisi a musíme vzít úvahu také národní kontext. kontext. Kromě toho bych si zúraznit ještě feedback mm, s, mm, a musíme se podívat také na jednotlivé překážky, které stojí v cestě. Konečně skutečně bych chtěla pohovořit o klíčových sektorech. Eh, sdílím názor pana Koferatyho v tomto smyslu a sice konzistentní a integrovaná eh, politika je důležitá pro to, aby se, aby se obnovila evropská ekonomika a abychom nenašli eh, východisko z krize. Myslím si, že jsem řekla vše, snažila jsem se to pojmout stručně, mm, to byly nejdůležitější otázky, budu se těšit na spolupráci s kolegy a děkuji panu Harbrovi za možnost, kterou mi dal teď promluvit. Děkuji vám. Nemáme příliš času, ale máme tady také zástupkyni komise. Prosím, dávám jí slovo a na závěr pan Koferaty dostane slovo. Takže paní Fohoven, děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve chci říci, že budu stručná. Chtěla bych poděkovat tomuto výboru Evropskému parlamentu za podporu jednotného trhu a za to, že eh, také jednotný trh získal intenzivní dimenzi. V minulém roce jsme poprvé předložili na eh, zprávu, která se zabývá fungováním jednotného trhu v klíčových eh, sektorech pro růst. A na tomto základě jsme zpracovali i pro tento rok novou integrační zprávu, která byla vydána 13. prosince. Protože tuto zprávu zpracováváme po druhé, proto budeme více dohloubky, budeme se také zabývat, kde nadále přetrvávají nedostatky, ale budeme také konstatovat další postup a pokrok. Nám jde o to, aby jednotný trh fungoval lépe, aby to, co dnes máme, fungovalo prostě lépe. A my vám děkujeme za vaši podporu, e, za to, že nás podporujete v naší práci. E, letos také po Poprvé jsme vydali náš vlastní skóbot, naše vlastní hodnocení a informace, která je tam obsažena, je více-méně kvantitativního ruázu a my se také se snažíme postupovat jak kvantitativně, tak i kvalitativně. A my se snažíme opravdu konstatovat každý rok, co funguje špatně a co funguje lépe. A pokud se týče kleč, klíčových sektorů, tak vy nás i v této oblasti podporujete protože klíčové sektory jsou hlavní oblasti, na které, kterými se musíme dále zabývat a my také souhlasíme se sektory, které navrhl zpravodaj. A já bych chtěla vám obecně poděkovat, eh, neboť například u řízení s vámi souhlasíme, jestliže má jednotný trh dobře fungovat, tak se potom musíme zaměřit na kombinaci jednotlivých nástrojů. Musíme také podporovat jednotlivé členské státy. Dosáhli jsme již pokroku, ale chceme jít ještě, eh, chceme jít ještě dál a musíme zlepšit naše nástroje, které máme k dispozici. Děkuji vám. Thank you very much. Uh... Děkuji. Budeme se těšit také na spolupráci s vámi a budeme se těšit, že pokročíme v některých bodech, které jste tady nadnesla. A teď pan Koferaty. Chcete shrnout a potvrdit časovou osu nebo říct něco k jiným otázkám? Velice rychle, poněvadž ještě máme další zprávu. Já chci poděkovat za poznámky, které jsem tady slyšel od vás a skutečně velice cené, některé z nich. Eh, a eh, já eh, bych nedat, abyste si dělali starosti s tím, že některá ta témata jsou příliš obecná. Ne, nakonec samozřejmě se to doladí, to je nevyhnutelné vždycky vít od určitých obecností a potom tedy jít směrem dolů k detailu. A takže to, co jsem tady já slyšel, je užitečné. Děkuji i panu předsedovi, že zmínil veřejné zakázky. To asi možná by také mělo se dostat do této zprávy, protože to je téma, kterým jsme se také společně eh, zabývali a výsledek byl pozitivní, takže uvidíme jak to potom nakonec skončí na konci celé té procedury. Ještě bych chtěl říct si kolegovi Marka Kisovi, aby si nedělal starosti eh, s, těmi, s tím, že to je příliš obecné. Tam, kde je to eh, nutné, tak prostřednictvím pozměňovacích návrhů můžeme jít do detailu. A v každém případě tedy zde teď musíme být obecní a potom musíme se zaměřit pouze na témata týkající se eh, vnitřního trhu. Samozřejmě jsou tam jiné oblasti, ale ty jsou potom v kompetenci jiných výborů. E, a mm, těmi tedy se můžeme zabývat pouze obecně, přece nemůžeme nějak konkurovat e, ostatním výborům. A pokud jde o odkaz na e, tedy to řízení pro porušení povinnosti, takže já jsem to tam nenapsal, protože já ne, že bych chtěl být schovývavý vůči Itálii, ne. Samozřejmě Itálie nese velkou odpovědnost, eh, samozřejmě, za eh, plnění pravidel. Kdo neplní pravidla, tak musí být potrestán. Ale mm, zde já myslím, že bychom měli o tom diskutovat eh, teď a mm, já tedy neskrývám tedy e, nějaké takové zadní úmysly, že by chtěl být schovývavý vůči své vlastní zemi. To ne. Děkuji. Děkuji za to, jak jste se chopil této tematiky a jenom bych tomu řekl, abych se ještě vrátil k tomu harmonogramu, který zde mám. Takže 25. Eh, listopad v poledne, pozňací návrhy 16. a 17. prosince budeme jednat o pozňacích návrhy a kompromisy v lednu a přijetí 23. ledna a do pléna spolu eh, s výborem Ekon a výbor Empl, tedy spolu s jemi, s jejich zprávami a to by mělo být únor 2014. To je časový plán. A samozřejmě výkonnost vnitřního trhu. Důležité téma. A nyní přejdeme k poslední zprávě dnešního dopoledne. Já se omlouvám, že tady skutečně máme málo času. Sarčo Koferaty má málo času a já myslím, že tady bychom mohli být docela struční, protože se máte vyjádřit k pozměňovacím návrhům, jich asi kolik 16, pokud vím. Kolegové, na reakce nebude moc času, ale je to samozřejmě eh, veřejné jednání a mm, potřebujeme vaše reakce, ale máme zde stínové pan Kreuzmann, pan eh, Šváb, ten je za paní Pětikanen, pan Šváb a já jsem tady, paní Rule tady není, takže pan De Jong tady taky není, takže těch stínových tu zase tolik není, ale každopádně nás budou jejich, eh, jejich připomínky <laughs> zajímat takže prosím. Ano, budu velice stručný a, mm, a samozřejmě to, co jste řekl, je užitečné. Ano, zde eh, my máme velice málo času, takže zde asi diskuzi nebudeme moci žádnou vést a jak jsem řekl, můžeme to odsunout na eh, schůzi pozdější, pokud něčím nebudeme mít čas se zde zabývat. Příští týden já hodlám tedy, mm, tak si zveřejnit eh, ty kompromisy. Kompromisy dostanete do ruky velice rychle a v podstatě to bude poslední ještě příležitost, jak se tím zabývat. Ehm, a mm, kromě tedy eh, a mm, témata, mm, kterými jsme se zabývali, to jsou tedy centrální témata této zprávy a děkuji za připomínky, které jsem slyšel, děkuji za návrhy, tedy jak posílit tuto zprávu. A jedno z hlavních témat, a to je, tam asi to nebude snadné budou to nějak schrnout do, do eh, kompromisu, protože tady těžko sladit názory. A to se týká tedy těch eh, základních pokynů, guidelines pro podniky. No, tam Mm, takže zde budeme požadovat určité věci od podniků, aby dělali a eh, samozřejmě tady jde o to, aby to bylo efektivní. Asi mezi sebou ještě musíme prodiskutovat návrh, který předložím a uvidíme, jak to, do jaké míry to bude efektivní. A eh, takže zde bychom měli eh, se snažit tedy dát tedy eh, indicie podniku, eh, jak mají k tomu přistupovat, tak aby to bylo pro ně užitečné, aby věděli tedy, které ty informace potom mají podávat a aby měli jasno tedy, jaké úkoly v tomto podniky mají plnit, co mají předkládat. A je třeba tedy, aby transparentnost tedy vše, co se týká eh, větší viditelnosti eh, eh, chování podniků, tak aby to bylo v zájmu hospodářské soutěže a ne, aby to bylo nějakým problémem právě pro konkurenci, pro tyto podniky, které budou muset respektovat tuto novou normu. To je důležité. Proto je třeba k tomu přistupovat pozitivně, a e, tedy podívat se na to podle jednotlivých zemí, také možná, ale já proto velice si cením ty pozměňovací návrhy, které se týkají toho, že by, jak zapojit auditory, účetní auditory, protože ti mají dobré know-how, které by bylo užitečné potom. Tedy v, v, v, pro ty oblasti, které jsou upraveny směrnicí. Takže zde máme pozměňovací návrhy, které třeba i chtějí kodifikovat eh, způsoby a termíny právě pro eh, eh, stakeholders, pro zapojení stakeholders, tedy pracovníků, zaměstnanců, tedy těch dotčených subjektů, takzvaných stakeholders. A zde Eh, by se to mělo definovat podle těch rozdílů, které existují mezi těmito stakeholders. Kolega Korecman například. Já to říkám tady upřímně. To mě moc nepřesvědčuje, to, co tam je, protože podle mě, možná jsem to špatně pochopil a rád změním názor, zde by bylo riziko, že by potom mm, i ta e, volba, to rozhodování podniků bylo na jejich libovůli. A mm, zde tedy e, mm, zde e, mm, z této normy vyplynou určité povinnosti přece. A je třeba pracovat tedy podle premisy, že pro podniky to bude znamenat vyšší náklady, ano, ale na druhé straně bychom mm, neměli tedy být tou cestou, že budeme přijímat nějaké normy, které budou k ničemu, které budou neefektivní a nechají příliš velký manévrovací prostor podnikům, které potom budou moci tedy se odchýlit od těchto našich cílů. A já tedy, jak jsem řekl, velice rád si vyslechnu vaše připomínky a pokud to bude nutné, tak i rád se ještě sejdu, tak aby stínoví měli možnost ještě se vyjádřit, vyjádřit se a příští, až příští týden vám pošlu kompromis. Thank you very much. Um, Děkuji. Mm, budeme mít trošku času na krátké poznámky. Mm, Zpravodaju, pane Švábe, chtěl byste se k tomu eh, vyjádřit, nebo pan Krojcman? Vaše pozměňovací návrhy již byly zmíněny. Ano, děkuji. Malcolme. Zůstávám při tom, co jsem říkal při naší první rozpravě eh, s kolegou Nacibakasem, mám takovou kritickou poznámku v návrhu komise. V neděli vždycky my říkáme, že musíme snížit byrokratické zátěže eh, uvalované na podnik, eh, pondělí, potom zase uděláme eh, jiný návrh, těch 42 tisíc podniků, které máme v Evropě a ty návrhy se týkají těchto podniků a mohu říci, že jsem to říkal i v přítomnosti komisaře, velké podniky, které jsou na burze, tak ty to používají jako propagandistický nástroj. A teď si říkáme, proč vlastně malé podniky by to měly dělat taky. Takže já si nemyslím, že to je dobré, mm, kromě toho, že by to byla dobrovolná angažovanost. A když se podívám na pozměňovací návrhy, které máme před sebou, tak se obávám, že podnik krokům zase eh, způsobíme větší byrokracie. Jednak je to nebezpečné, tady se mluví o aplikovatelnosti místo, eh, pro podniky eh, místo 500, rozšířit to na podniky s 250 zaměstnanci, protože chceme ušetřit malé a střední podniky, tak bychom tyto hodnoty měli zdvojnásobit konec konců. Právě malé a střední podniky zatěžují totiž tyto předpisy nadproporčně. Oni nemají žádná velká oddělení a musí data, to jsem říkal už minule, vždycky znovu evidovat, musí musí to být konsolidované podobě, musí to být přeskoumáváno. Takže nejenom náklady pro podniky samotné vznikají, ale následné náklady ještě. A daleko větší smysl by mělo to, co říkal kolega Harber, mm, a to je také v tom té zprávě, aby tyto předpisy platily pouze pro nepodniky, které jsou kotovány na burze. A tady konec konců je to i v zájmu investorů a veřejnosti. Podle mého názoru by eh, bylo, mělo být možné, aby podniky v budoucnu sami rozhodly, eh, které se eh, stávajících části této CSA zprávy, pro které se rozhodnou. Pro některé má to větší smysl než pro druhé a proto nějaké ustnulé před, předpisy nebo zadání by mohlo mít negativní dopad. Ale Dovedu si představit nezávislé hlavní směry, které by napomohly podnikům při volbě. Ovšem nepovažuji to za dobré, abychom ještě vytvářeli další rámec EU protože CSA se zpravidla zaměřuje na mezinárodně aktivní podniky, které si sami musí skládat účty v jednotlivých zemích. Takže jsem eh, proti tomu, aby podniky, které neprovozují politiku CSA, eh, aby eh, byly fakticky potrestány nějakou rizikovou analýzou. Jestli si něco udělá nebo ne, to je na nich. Oni se něco udělat musí, ale existují určitě sektory, kde zpráva CSA prostě má málo, malý smysl. To si musí, to ty podniky musí vědět sami. A jak si k tomu rozhodnutí dopracují, to je na nich. Tady není možné předkládat nějaký zákon, zákonem, zákonná ustanovení, to je na samotných podnicích a ten přístup country by country, eh, je to nepovažuji taky úplně za dobré mimo eh, pole působnosti této, tohoto návrhu, protože tady mm, to nemá co dočinění s ISA. A nakonec bych rád ještě řekl něco k tomu, co navrhli mnozí kolegové, a sice eh, povinnost zveřejnit, jde o ten celkový řetězec Komise už ve svém posouzení dopadu zmínila náklady. Už jsem říkal, že se mi to zdá být zcela nerealistické. Když se ale podíváme na dodavatele a k tomu, do toho je začleníme, tak eh, na ně budou také ještě uvaleny náklady a eh, pro když se podívám na podniky, tak se, tak se táží, jak to mají všechno zvládnout. Doufám, eh, že se dopracujeme v dalších diskuzích k nějakému výsledku, že podniky budou mít volný manevrovací prostor pro individuální řešení. A především eh, jde o malé podniky, které by neměly být přetíženy a neměly by být na nich uvaleny další náklady. Každý den mluvíme o tom v Evropě, mluvíme o tom, že se musí zlepšit konkurenceschopnost podniků a potom děláme jeden návrh za druhým, který jim za pří, pří, eh, kterým vzniknou nové náklady. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Kreutzmane. Takže hm. já jsem se snažil tedy eh, v těch pozměňovacích návrhích svých, eh, jak si pochopit, eh, kam směřuje komise a to znamená zaměřit se na akciové společnosti kotované na burze, tedy, kteří mají tu povinnost poskytovat informace akcionářům, tedy a tedy tam jde o to, aby tam existovaly nějaké povinné náležitosti, kromě těch eh, dobrovolných, které již existují. Máme zde návrh výboru Jury, o který tady jde. A to znamená, eh, jde o eh, novelizaci těch eh, směrnic, které se týkají účetní povinností a pokud vím, pan Baldessar již na tom pracuje, na této směrnici a Vypadá to, že to všechno je to takové těžkopádné a neměli bychom se příliš tedy zaměřovat na detaily. Vím, že tady jde o to, aby ty firmy měly určitý rámec a v každém případě eh, určitě by bylo užitečné, abychom se s panem tím ještě sešli eh, předtím, než nám pošlete, předložíte kompromisy a bych to, odstejně o tom musíme ještě jednat. Nevím, máme tady někoho z komise? Ne. Ne, ne, vy posloucháte určitě velice pečlivě, bedlivě, takže chcete nám něco k tomu říci? Ne. A pokud je o pana Baldesáreho, který to nějak předělává, ví o tom někdo něco? Ne. We seem to have a big echo ah. Oh, what happened? Co se stalo? Yeah. Okay, all right. Well... Děkuji, dobře. Aha, takže později předložíme nějaké body komisi, nebo chcete se vyjádřit, než to uzavřeme? Děkuji, pane předsedo. Ne, my nemáme žádné konkrétní připomínky. Eh, zabývali jsme se těmi pozměňovacími návrhy a čekáme na definitivní zprávu od výboru IMCO. Oh. Uh, Dobře, tady asi je problém s mikrofonem, ne? A no, takový zvuk se tam objevil. Dobře. That's from outside, is it? All right. Um, all right. Uh, Mr. Cofferati. Pane Cofferati, chcete to schrnout? Table then. K harmonogramu ještě. Tak navrhujeme hlasovat 28. listopadu takže a budeme mít určitý čas na kompromisy do té doby a Jury 17. prosince. Chcete ještě k tomu něco říct, než to úplně uzavřem? Ne, jenom taková obecná poznámka. Tady, teď vidím, když vidím ty pochybnosti určité, a velice upřímně tady i kolega Kreuzmann se vyjádřil mm, dost takové námitky, eh, ne, námitky vyjádřil. Samozřejmě tady je třeba se na to podívat z tak pohledu kultury eh, liberální, mm, ze které vzešly, takže nám by mělo jít eh, o konvergenci názoru. A mm, samozřejmě tady jde o to, co je dneska nejefektivnější pro podnik, to znamená žádné povinnosti a to znamená eh, eh, pouze eh, trh, anebo o povinnosti, které budou respektovány všemi, protože to je také důležité pro trh, ale to není téma dnešní diskuze, to je jiná věc. A určitě po té, co budou předloženy kompromisy, tak ještě o tom budeme mluvit a budeme hovořit o té možnosti, zda vůbec se budeme schopni na tomto nějak dohodnout, v rámci kompromisu. Děkuji. Dobře, děkuji, děkuji mm, za to, že jste vyřídil tyto dvě zprávy tak rychle a děkuji i tlumočníkům a jenom připomínám, že se sejdeme dnes odpoledne v půl čtvrté kvůli konferenci předsedu a čeká nás slyšení o eh, mm, o cestování, o zájezdech a potom v pět hodin budeme pokračovat a uvidíme se všichni dnes odpoledne. Děkuji. So I